Hello, may welcome to everybody. We can start. Dobré odpoledne. Můžeme zahájit dnešní schůzi. Není zde dnes eh, příliš eh, kolegů, ale doufáme, že ještě všichni dorazí. Budu pokračovat v italštině. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové,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 pokud nejsou žádné další otázky nebo komentáře, tak můžeme pokračovat. Takže nejprve schválíme návrh pořadu jednání. Pokud všichni souhlasíte, tak je považován za schválený. Francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, finština, litevština, estonština, čeština, maďarština, polština, slovenština, slovenština, bulharština a rumunština. To jsou všechny jazyky, které máme dnes k dispozici. Také vás chci informovat, že tato schůze je přenášena přes internet. A mám se několik sdělení předsedkyně. Za prvé, jak víte, tak Evropský účetní dvůr nám eh, dal k dispozici seznam programů, které se týkají na speciální období na 2017. Eh, Zítra 29. listopadu se bude konat prezentace brzy dopoledne, bude to v rámci výboru KONT, výboru pro rozpočtovou kontrolu, zpravodaj nebo zpravodajka Vogen. My jsme rovněž požádali také o čas na prezentaci, zatím ještě nám to nebylo umožněno, ale zřejmě v těch následujících měsících k tomu dojde. Zpráva o roce 2015 tak tam mám ještě pozměňovací návrh, který se týká jejich závěrů. Předložím ho spolu s, ještě s dalšími kolegy. Týká se to tedy těch závěrů Evropského účetního dvora. Chceme tam připomněnout, že cíle eh, učební a vzdělávací cíle nejsou pouze kvantitativní, že tam jsou ještě další parametry. Pak mám ještě další informaci. Sekretariát se snaží najít datum kdy bude možné představit tento návrh komisi. Také bych vás vám chtěla připomenout, že na, nás, na příští schůzce, na příštím jednání nás navštíví právě komise. Závěry rady, byly to tedy Rada pro vzdělávání, tak tam je důležité si uvědomit, že tam také hovořili a schválili projekt Evropského roku kulturního dědictví a také příště budeme eh, o tom hovořit a já sama tam rovněž vystoupím jako řečník. Eh, Rada ministrů nás také požádala, abychom s komisí pokračovali v projektu studentské karty pro studenty Evropské unie. A my to chceme dále šířit, tento projekt je to důležité z toho důvodu, že i oblast kultury bude stále mít větší roli i v eh, investičním plánu pana Junkra. Nyní se dostáváme k bodu 3, prezentace eh, filmové ceny Lux. Jedná se o průzkum, který provedlo generální ředitelství a které eh, v Evropském parlamentu a týká se to tedy Mm, i takového přehledu za posledních deset let, kdy se tato cena oceňuje. Chtěla bych poděkovat ještě kolegům, kteří se v tom aktivně v posledních dnech um, účastnili této věci. Jak víte, tak tuto iniciativu mm, ceny Lux velice podporujeme, je to speciální cena, která eh, je to, je to rovněž způsob, jak eh, se dostat do kontaktu s našimi občany a upozorňovat prostřednictvím těchto filmů na problémy, které existují v Evropě. Tato cena byla poprvé udělena v roce 2012, to vlastně se začalo s těmito dny ceny Lux a filmy jsou pak propagovány jak v členských zemích, tak také v pobočkách Evropského, v kancelářích Evropského parlamentu v jednotlivých členských státech. Hmm. Ty vítězné filmy jsou pak eh, opatřeny titulky ve 24 eh, oficiálních jazyků. Já bych chtěla poděkovat, eh, respektive pogratulovat třem vítězům. Paní Maren Ade, to byla režisérka vítězného filmu. A také gratuluji ještě dalším dvěma finalistům. Je to tedy režisérka Leila Buzit a režisér Claude Bara. Myslím si, že tam kreativita, která eh, byla zastoupena v této ceně, byla obdivuhodná. Generální ředitelství pro komunikaci připravilo průzkum toho, jak eh, se na tuto cenu dívá Evropský parlament. Mm, už eh, prezentovali výsledky této studie ve výboru KONT. Chtěli jsme mít společnou schůzi, ale bohužel to nebylo možné, protože tam kolidovaly termíny. Nicméně Nakonec se do toho zatáhli, nakonec do toho zasáhli kolegové, takže se to, tato prezentace odehraje i dnes ve výboru pro kulturu. A chci říci, že někteří kolegové ve výboru KONT byli překvapeni některými zjištěními, ale paní předsedkyně Gresle, která tady zasedá ve výboru pro kontrolu rozpočtu, Nikdo, nikdo neříkal, že by to byla, že ta cena by tam byla zbytečná, nebo že, že, ta, že, že to je zbytečné, aby Evropský parlament říká, dával tuto cenu, ale hovořil o tom, že by bylo lepší, aby tam byla lepší propagace této ceny, lepší no, osvěta. A také se věnovali i určitým návrhům, které připravil výbor pro kulturu, které se týkají tohoto ocenění. Jsem tedy ráda, že zde máme pana Alana Krespina z Generálního ředitelství pro komunikaci a pak je zde také pan Olivier Parné, který zastupuje firmu, která ten průzkum zpracovala. Výbor pro kontrolu rozpočtu se ptal poslanců na jejich názory na toto ocenění, také se mm, také se ptal i různých zástupců zúčastněných stran. Samozřejmě, že to bylo tedy těžké úplně oslovit úplně všechny, nicméně ta účast byla poměrně vysoká. A mm, další podrobnější informace se dozvíte od našich mluvčích, takže tímto jim předávám slovo. Nejprve pan Allen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, že jste mi dala slovo. Já bych nejdříve chtěl omluvit Clark, který je nemocný a Pokusím se tedy z patra vám tady předložit výsledky toho průzkumu v souladu tedy s absolutoriem. Chci požádat, eh, chci vysvětlit, že jsme dělali tady tento průzkum a chci říci, jak tedy je tento průzkum a jeho výsledky vnímány v členských státem. Eh, kolega, který sedí po mé levici, bude k dispozici, pokud budete chtít pokládat nějaké otázky k té metodotice. Pokud je tedy o metodologii, tak eh, DG.com se obrátilo na firmu Opinion, aby dělalo kvalitativní a kvantitativní průzkum. Z kvantitativního hlediska 751 členů obdrželi e-mail, kde měli odpovědět na šest otázek. Dotazník byl přeložen do 24 jazyků a byl 14 dní v únoru k dispozici. 130 členů se účastnilo, to je asi 18%, což je dosti značné procento pro takovéto průzkumy. Představovalo to všechny politické skupiny, všechny členské státy, bylo tam dobré rozložení i pokud je o muže a ženy. Pokud je o kvalitativní studii, bylo zasláno pozvání 42 europoslancům, kteří se měli účastnit této kvantitativní studie. 17 eh, interview bylo uskutečněno a 13 interview bylo také eh, uskutečněno s profesionály, novináři, distributory, tiskovými mluvčími a dalšími odborníky. Teď pokud jde o výsledky z hlediska kvantitativního nejdříve, Cenu Lux zná hodně lidí, 98% vědí, že taková ta filmová cena je udělována Evropským parlamentem a 9 z 10 spontánně odpovídají na to, že to je cena Lux. Druhá konstatace členové velice jasně chápou, jaká je vlastně finalita této ceny. 75% se domnívá, že tato cena má podporovat eh, kulturní a jazykovou rozmanitost a myslí si, že to podporuje distribuci filmů z tutilky ve 24 jazycích Evropské unie. Pokud je o vnímání ceny, tak 90 pozitivně tuto cenu vnímá, protože je to pro ně nástroj pro kulturní diplomaci a protože je užitečný pro rozvoj sítí a také to umožňuje rozšiřovat a znásobovat názory. 8 má negativnější pohled a domnívá se, že e, jsou to filmy, které spíše nespadají do jejich kompetencí. Myslí si, že ty filmy nejsou dostatečně kvalitní, pokud jde o zdroje, které byly na to vynaloženy a že jsou dosti subjektivně hodnoceni. Teď kvalitativní hledisko. Členové se domnívají, že ten, tato cena je velice důležitým interkulturním nástrojem ohledně diverzity a multikulturality. A také chtějí, aby ta komunikace byla mnohem širší, jak na interní, tak na externí úrovni a mnohem širším záběru. Pokud je o odborníci v kinematografii, tak zapojení Evropského parlamentu do filmové tvorby touto cenou je velice mimořádné, prestižní, je to transparentní a profesionální. Takže finalita ceny luxu je naprosto pochopitelná a vnímána všemi. Je to distribuce, která má být na Evropské unii, podporovat evropskou produkci a zejména zajišťovat oběh nebo respektive distribuci filmů po celém území Evropské unie díky stotelkování. Pokud jde o ty, kteří tuto cenu dostali, tak navrhovali různé zlepšení ceny, aby ta cena byla více viditelná, lepší komunikování této ceny i uvnitř Evropského parlamentu posílit i vnější komunikaci, informovat více eh, experty z oblasti kinematografie. Je třeba také rozšířit publikum, to zdůraznila i paní předsedkyně, a někteří členové si také přáli, aby byla větší rozmanitost v navrhovaných žánrech. My jsme tam měli jak komedii, měli jsme tam i filmy eh, animované, takže si myslím, že ta diverzita zde byla. Takže to je pokud jde o mě. Immagino che voglia anche prendere Ano, děkuji. Nyní pan Parnej se zřejmě také chce chopit slova. Prosím, máte slovo. Já nemám, co bych moc dodala. Jsem vám k dispozici, pokud byste měli nějaké dotazy k ohledně metodologie. Nyní dáme slovo jednomu z koordinátorů Není nás mnoho, takže kdo se přihlásil o slovo, dostane. Nejprve chci poděkovat. My jsme na to poměrně dlouho čekali. Byla tady kritika z některých výborů, že trvalo relativně dlouho, než byla ta studie předložena. Myslím, že to je potvrzení toho, co e, jsme vždy říkali, že se jedná o důležitou uznávanou cenu. Ne všichni kolegové to tak vnímali. Někteří to považují eh, neefektivní, nedůležité, ale ta studie ukazuje, že zřetelná většina ehm, uznává tu cenu za to, čím je, jde o podporu kultury, rozmanitosti a přístupu k evropským dílům. Proto jsem ráda, že máme objektivní čísla do diskuse s našimi kolegy ve finančních výborech a tímto bude ta diskuse lehčí. Děkujeme za tu práci. Eh, musíme se zamyslet ještě nad tím, jak eh, spolupracovat s dalšími partnery, jak to ještě rozšířit. Eh, mluvilo se tady o byla snaha o navázání kontaktů, eh, European Film Awards a dalším filmovou akademii, aby tato cena měla ještě širší uznání mm, a ještě širší publikum. Myslím si, že mm, to proto může udělat každý jednotlivý poslanec, aby tu cenu, jak si šířejí, prezentoval. Mám tady e, kolegy, kteří to dělají jedno, v jednom kině v mé zemi, kde, se, mm, kde to bylo e, uvedeno. Pak je tady Evropská filmová neděle. Já myslím, že mm, se můžeme mm, představit, jaký film bude favoritem, můžeme širš, rozšířit rozhodovací proces parlamentu. Ehm, Který, kolegové, kteří se již, ehm, již mm, dělali vlastní iniciativu v souvislosti s touto cenou, aby tu cenu využívali i u sebe doma, aby byla přístupnější širší veřejnosti, abych to shrnula. Děkuji tedy za tu odvedenou práci a doufám, že eh, konečně budeme jednou provždy schopni ukončit stále se vracející diskuse o lux eh, ceně. Děkuji, to bylo velmi užitečné, protože teď budeme schopni eh, propagovat filmy a nespochybňovat to. Julie. Já řeknu jenom to, že já jsem si uvědomila, že v Británii nejenom velice prestižní kino v Londýně propagovalo ten film, a to tedy i byl ten případ již loni, ale také kino v Lícu na severní Anglii, které tedy ten film také propagovalo a ty mě oslovili, což je zlepšení což je pokrok. A mě to těší. A také je důležité, aby tady vznikla ta politická vazba. Jenom chci zopakovat význam mm, využívání k filmových katalogů jako zdroj po naučení. Existuje projekt v Redefen, což je rozhlasový projekt, vynikající vzdělávací projekt, který je inspirován katalogem Luxfilm a je to zpřístupněno mladým eh, s postižením. Je tady tak velký potenciál každý rok, nejenom nové filmy, které se objevují, ale celý ten katalog těch filmů a eh, mm, projekty jako v NDFM eh, ukazují cestu. Musíme najít více způsobů, jak zvyšovat povědomí mm, a využívat toto jako vzdělávací mm, zdroj, protože filmy nám pomáhají s, poznávat společnou identitu, společné dědictví a společné výzvy, kterým čelíme a skutečně to E, vlastně upevňuje tu myšlenku evropanství a pokud na tom to budeme navazovat, tak to bude dobře. E, altri interventi? E, Děkuji. Někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak. Takže bych se chtěla vrátit ke dvěma bodům. Myslím si, že je důležité, aby celá řada států e, zajišťovala e, reklamu těmto filmům v řadě měst, takže my se podíváme, eh, co bychom mohli udělat, ve kterých zemích se to dělá, ve kterých zemích to až tak nefunguje, oslovit národní kanceláře Evropského parlamentu v těchto zemích. A to tedy mnohem zřetelněji v loňském roce se opravdu mnoho kanceláří zapojilo, pohybo, hýbalo se to, i když samotní poslanci eh, třeba tolik nepracovali, tak ty kanceláře se pak obracely na eh, poslance a skutečně ty tři finalisty a eh, jejich filmy měly velkou reklamu. Měli bychom se také ještě podívat na to, abychom mohli změnit vlastně pravidla tohoto této ceny, protože ty filmy, které jsou ve finále, tak někdy nechtějí dovolit, aby ten film byl promítán mimo dny ceny Lux. Musíme se podívat na pravidla této ceny a mohli bychom to tam navrhnout, aby ti, kteří se účastní v sekci ceny Lux, umožnili, aby tyto filmy mohly být zhlédnuty, eh, protože jsou z titulky 24 jazyků a je tedy důležité, aby těch, eh, ty finalisté, ty tři filmy mohly být promítány i když předtím byly třeba v klasických eh, kinech. Mám k tomu opravdu hodně stížností, takže je potřeba, abychom měli více videí k dispozici, protože letos jich bylo opravdu málo, sály byly vždycky eh, plně obsazené a ne všichni se mohli účastnit těch projekcí. Takže to je to, co jsem chtěla ještě říci, abychom mohli lépe popřemýšlet o tom, jak více zhodnotit tuto cenu a jak více tedy šířit mezi kolegy. Někdo chcete něco ještě doplnit? Nějaké reakce, prosím. chci upozornit, že ty filmy jsou k dispozici i online, takže já si dovedu představit, že mm, když je to na DVD, eh, když se tady objeví nějaký film, který ještě není v kině, kinech, tak je to kritické. Eh, takže je nutné eh, respektovat tenhle ten distribuční řetěz, ale každý poslanec má možnost se na každý film podívat až třikrát přes eh, online. Takže vlastně není omluva, eh, protože to <laughs> někdo neviděl. Eh, takže jsem trošičku eh, tvrdá v této vě- <laughs> oblasti, že někdo dotekne, že nemá přehrávač DVD, ne. Jsou různé možnosti, jak se na to podívat. Někteří kolegové jsou škulínější, ale já souhlasím, ano. Ehm, děkuji tedy za váš příspěvek k eh, zlepšování této ceny. Přejdu k dalšímu bodu, což je bod 4. Mám, že tady zpravodaj. Teres Komodiny Kakia je zpravodajem. Eh, co se mm, stanovisko k geoblokování a další diskriminace v západě eh, místa. Takže toto se, eh, zpráva se týká zeměpisného blokování, geoblokování a další form diskriminace. Zpovědné je IMCO, náš výbor. Um, má také ehm, stanovisko k tomuto tématu. Um, hlasování v kultu proběhne 24. My jsme um, dostali toto nařízení a um, tady jde hlavně o to, jak uh, kultura a příslušné sektory se mohou vyjádřit k, té, k tomuto nařízení a jak můžeme zajistit uh, větší ochranu těmto sektorům, zajistit jejich růst i e, e, v případě geoblokování. Návrh komise se snaží e, zvýšit přístup k přeshraničním zboží a službám a um, omezit diskriminaci v případě, kdy je založena na národnosti, eh, místu bydliště nebo sídlu. Není eh, snaha zakázat všechny rozdíly eh, v přístupu jenom neoprávněné formy geoblokování. A z toho důvodu návrh komise vylučuje elektronicky dodávané služby, jejichž hlavním prvkem je zajištění přístupu k, práv, k dílům chráněným copyrightem. Takže návrh komise již e, chrání některá díla, která spadají pod autorské právo a které mají efekt na kulturně kreativní průmysl. Takže tyto jsou již vyloučeny v z návrhu komise. Já jsem se tady pokusila uh, o dvě priority. Um, kompetence výboru kult, tedy jakým smysl, v jakém směru mohou mít dopad na to nařízení jako takové. V prvním případě jsem se podívala na revizní klauzuly. Návrh komise chce eh, revizi tohoto nařízení, která by měla proběhnout za dva roky po vstupu v platnost. Já jsem považovala za důležité zdůraznit, že každá taková revize bude e, také revize toho, zda obsah pod autorským právem bude stále vyloučen ze směrnice o geoblokování. Ale když proběhne podobná revize, tak se mm, bude kladen důraz na obsah pod autorsk, chráněným autorským právem. Kulturní um, služby, jako je st- mm, streaming hudby a podobně, mají uh, specifické business modely a charakteristiky, které budou vyžadovat velice pečlivý, pečlivé posouzení. Um, během toho eh, nového zhodnocení toho nařízení. Další aspekt, který byl prioritou pro mě, eh, když je rozlišování mezi koncepcí zákazníka, spotřebitele a také eh, situace obou v případě sporu. Návrh komise rozlišuje mezi těmi, kdo využívají online nebo nakupují online zboží a služby a jsou tedy jednotlivci, to znamená eh, právní osnické osoby, anebo podniky, subjekty. Což by znamenaly, což by zahrnovalo malé podniky, startupy, i nevládní organizace nebo jiná združení. Návrh komise říká, že pouze jednotlivci budou eh, nebo vlastně dostanou podporu při uplatňování tohoto nařízení u národních orgánů. Všem sledem k tomu, že většina zainteresovaných aktérů této oblasti jsou buď malé podniky, startupy, nebo firmy, združení, které nemají právní subjektivitu a fyzickou subje, nebo fyzickou subjektivitu, tak potom by bylo lepší navrhnout, aby i tyto podniky nebo organizace mohly dostat podobnou pomoc. Pokud to nebudeme akceptovat, tak budeme v situaci, kdy malé hm, podniky, co se týče zisku, velikosti, eh, v kulturní oblasti, tak tyto malé podniky, tyto startupy, tyto, tato združení budou muset jít k soudu v, podle, této smě, podle tohoto nařízení, místo toho, aby mohli e, příslušný spor řešit jinak a levněji. Bude se to týkat e, dopadu tohoto nebo rozsahu tohoto nařízení, nikoli o otázek autorských práv, protože autorská práva nejsou předmětem tohoto nařízení. A ten spor by se týkal toho, že ta združení by vlastně využívala eh, nebo měla přístup k božíma službám přes online platformy přes hranice. To by dalo našemu, nebo poskytlo našemu kreativnímu průmyslu také pomoc, pokud by tam byly zahrnuti. Pak je tady několik dalších pozměňovacích návrhů. To jsou, ty tam ale jsou proto, abychom, aby to e, nařízení bylo e, logičtější, aby to reflektovalo ty priority, které jsem navrhla. Jeden z nich je návrh článku 2, 2a. Eh, Já tam navrhuji vymazání ehm, seznamu zboží, který byl původně navržen eh, komisí. A to je také důvod, proč jsem navrhla ehm, vyškrtnutí toho se seznamu, protože to, to zboží není relevantní. V případě podobného eh, nařízení, které se týká neoprávněného geoblokování. Já nechápu, jak bychom mohli mm, zajistit přeshraniční online eh, přístup k zbožím, jako je voda, plyn nebo elektřina, takže jsem to chtěla vyškrtnout. Eh, obecně je to Eh, toto vlastně schrnutí pozměňovacích návrhů. Já se těším na spolupráci se všemi kolegy na této eh, zprávě a těším se na to, co k tomu kolegové eh, chtějí říct. Velice děkuji za tento zajímavý návrh, který byl předložen v vašem stanovisku. Sabin Ferugen, prosím. Ehm, Ještě k tomu plynu vodě a elektřiny. To se nečerpá online, ale ty překážky tam stále existují. Konkrétní příklad. Někdo pracuje v Německu, bydlí v Nizozemí, účet má v Německu, protože tam platí ně, německý zaměstnavatel, chce platit plyn z tohoto účtu, ale ten, elek, eh, ten eh, ta elektrárenská firma to neakceptuje vyžaduje holandský účet, aby mohla ehm, inkasovat ty, ty faktury. Takže to je geoblok, geoblokování, protože mm, platební systémy online, mm, pokud jsou evropsky regulované, tak to prostě není možné, protože tam není možné zaplatit. Eh, pokud nesplníme tisíce podmínek, jako otevírání nového účtu a podobně. Takže tady by, bychom se mohli zamyslet nad tím, zda bychom to tam neměli nějak začlenit. Jako prima kolega Nekov ha chiesto la parola. Scusa Cristina, poi segniamo anche Cristina. Kolega Nekov, prosím. Kristýno, budeš potom mluvit. Kolega Nekov, prosím. Уважаеми колеги, в днешни времена онлайн покупките са... Vážení kolegové a kolegyně, dnes je zcela normální, že nakupujeme online, ale je tomu zcela jinak, pokud je o platby. Platby ty jsou vlastně taková výjimka, pokud je o tuto tendenci, takže podporuji návrh komise i ten přístup, který zvolila, protože existují existuje praxe, která je jasným porušením eh, zásad jednotného trhu. Nemůže existovat diskriminace na základě eh, státní příslušnosti, místa bydliště a nebo eh, místa usazení. V žádném případě nemůžeme mít překážky pro obchodování online. Proto podporuji návrh komise aby nebyly do nařízení začleněny takové služby eh, jako služby online, protože velice často se jedná o to, že by zde měl být přístup k tvorbě, jež je chráněna autorskými právy a v této oblasti naprosto souhlasím se spravodajem, to znamená kulturní eh, bohatství, jako třeba knihy a tak dále. To jsou specifické eh, výrobky a my musíme přistoupit k prohloubené analýze, než se rozhodneme. Článek 9. Tam se říká, že nařízení bude eh, přeskoumáno dva roky po vstupu v platnost. Takže právě v tom okamžiku bychom měli uvažovat o tom, zda výjimka týkající se eh, produktu audiovizuálního trhu by měla fungovat i nadále. A myslím si, že bychom měli vzít v úvahu zásadu teritoriality. Už skončím, paní předsedkyně. Jenom bych chtěl říci, že prostě není možné abychom ještě eh, více zatěžovali Eh, podnikatelskou sféru stejně tak jako malé a střední podniky, protože to je potom překážka, která brání obchodování přes hranice. Jsou zde problémy s úhradou eh, poplatků, které byly vynaloženy při platbách online. A podle mě bychom měli toto všechno vzít v úvahu. Zásada diskriminace, respektive nediskriminace musí brát v úvahu veškeré aspekty, které tady zpravodajka popisovala. A já bych chtěl spolupracovat se zpravodajkou, stejně tak jako i s stínovými zpravodaji. Děkuji, říká předsedkyně. A nyní další, prosím. To our rapporteur. Děkuji, Silvia, děkuji také našemu, naší zpravodajce. Obecně mohu říci, že, ten, že je dobré a že je důležité, abychom bojovali s tím neodůvodněným geoblockingem a abychom hledali způsoby, jak eh, zabránit diskriminaci na základě některých zásad, které brání přístupu na jednotný trh, ale protože jsme výbor pro kulturu, tak si myslím, že zde máme takový velký rozpor. Na jedné straně chceme jednotný trh ale na druhé straně je zde také snaha o kulturní diverzitu a tam, je, tam jsou takové zásady, jako je zásada teritoriality nebo ochrana autorských práv. Já jsem mm, velice ráda, že komise si vybrala takový přístup, kterým na jedné straně chce rozvinout jednotný trh, ale e, že velice opatrně našlapuje v té oblasti, aby zachovala kulturní rozmanitost a také, že zatím tedy tam nedala díla, která jsou chráněná autorským právem protože víme, že například eh, filmy, mm, filmy fungu, fungují na základě fungujícím, fungujícího zásady eh, teritoriality a že tam tedy musí být ta exkluzivita kontraktů. Nedávno jsem eh, slyšela jeden takový příklad, který, o kterém hovořil zakladatel platformy Fantaflex. Jasně řekl, ano, Mm, my chceme, aby lidé měli přeshraničně přístup k našim filmům, ale pouze na, určitá, na určitých územích, kde nemusíme uh, řešit tu otázku exkluzivity. Takže oni chtěli, oni chtějí geo, eh, vlastně mm, větší nabídku, aby mohli potom lépe refinancovat své filmy, ale zároveň chtějí chránit svá práva. Takže k tomu samotnému Myslím si, že v tom eh, samotném principu má komise pravdu, chtějí eh, dosáhnout zlepšení situace a chtějí méně geoblockingu, proto je tam například ten návrh přenositelnosti, nebo to rozhodnutí o přenositelnosti. A také ještě budeme hovořit o reformě směrnice, aby se zjednodušilo licencování, aby tedy zde byl lepší přístup k eh, dílům chráněným eh, nebo audiovizuálním dílům chráněným autorským právem, ale zde je zatím výjimka pro, tyto, pro tato díla, takže já jsem zajedno s tím přístupem komise. Děkuji. Děkuji, nyní kolega Libačka. Większość eh, uwag. Děkuji. Podporuji velkou většinu toho, co řekla zpravodajka. Rovněž podporuji pozměňovací návrh 24 bod E. Bez tohoto pozměňovacího návrhu by náš návrh byl příliš omezený a já tedy podporuji pozměňovací návrh zpravodajky. Děkuji, kolegyň, kolegyně Morgan. Ehm, Děkuji, eh, vystupuji jenom proto, že bych chtěl znovu zopakovat eh, jeden bod, eh, ke kterému jsme se v našem výboru již hodně vyslovovali, a to je podpora jednak spotřebitelů na jedné straně a jednak podpora všech těch, kteří mohou využívat těchto služeb, to znamená, jak už bylo zmiňováno, eh, různé právnické osoby, menší, malé a střední podniky a tak dále. A pokud tedy by se měla situace zlepšit, tak je potřeba, aby se všechny tyto entity mohly bránit soudní cestou a proto je tedy potřeba najít nějaké řešení, které by chránilo práva všech a tím by to nařízení mělo větší váhu. Není tedy slovo komisi. Koho tady máme? Eh, máme tady vedoucího oddělení online obchodu, prosím. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také zpravodajce za velice kvalitní zprávu a děkuji i za komentáře, které učinili ostatní poslanci a poslankyně. Tak možná začnu takovou nejdůležitější věcí pro vás. To znamená, děkuji vám za to, že podporujete ten náš směr, kterým jsme se vydali, že tam stále chceme chránit ten eh, obsah chráněný copyrightem. No a pak tam jsou, vzali jsme také v úvahu určité specifické rysy tohoto sektoru, že tam je často tedy ta zásada teritoriality, exkluzivity, takže opravdu jsme postupovali velice obezřetně opatrně. Pak je tam ta, ten návrh doložky o přeskumu, o tom hovořila konkrétně paní Komodiny. Je to taková vlastně otevřená klauzule. Zatím je tam, že první přeskuk má být dva roky, ale je to ještě otevřené. Zjistíme, budeme ještě mm, se zamýšlet nad tím, jak eh, to bude vypadat. A zcela jistě budeme brát stále v úvahu specifické rysy těchto nových služeb, které jsou předmětem této směrnice. Samozřejmě se tomu budeme věnovat. No a ta, ta, ten, ten, ta, ta druhá otázka, tam vlastně bylo to rozdělení na ty spotřebitele a zákazníky, na ty eh, jednotlivce versus firmy, takže bereme v úvahu také vaše komentáře a vaše sdělení. Mm, my se vlastně tam věnujeme i té kategorii B2B a B2C. Nicméně ten eh, sektor B2C, ten je v podstatě velice malý. Spíše se to bude týkat ehm, těch malých eh, firm, eh, takže spíše ty malé firmy by se potom v některých situacích chovaly vlastně spíše jako jednotliví hm, spotřebitelé a pokud by tedy něco zakoupili a nebylo by to pro, zno, pro další prodej, tak vlastně by se toho týkalo pak zde máme článek 8, pak je tam vlastně ta výjimka pro e, pomoc v případě sporu. Také se musíme zaručit, že vždy se bude vycházet z těch stávajících e, existujících struktur. Máme zde už teď vyvinuté mechanismy pro, ten, pro ty systémy B2C, například síť CPC nebo mm, poradenská centra Evropy pro spotřebitelské stížnosti. Takže tam vlastně se, no a pak tedy to, to B2B, tam um, business to business, tam, tam těch struktur není příliš mnoho a budeme také uh, sledovat, zda toto, zda ta legislativa je vymáhána efektivně a zda zároveň nevede k tomu, že se vytváří mnoho nadbytečných struktur. Pak je tam také ta otázka definice zboží, zpravodajka, ale i někteří další mm, hovořili třeba o té, eh, jak je to tedy s tou vodou, plynem a elektřinou. Možná to opravdu mm, vedlo trošku k, určitému, eh, k určitým nejasnostem. Dnes eh, dopoledne jsme také slyšeli, že rada při, přijala obecný postoj k tomuto návrhu, také tam jsou během různých diskusí právě bylo požádáno o to, aby ten odkaz na vodu, plyn a elektřinu byl vyškrtnut a důvod. Ehm, nebyla tam vlastně nějaká strategie, v tom spíše se použila nějaká definice z, nějaké, z nějakého jiného aktu abychom se neodchylovali od těch původních definic, takže vlastně je určitá definice zboží, která pochází ze směrnice eh, práv spotřebitelů, ale vlastně během té práce se ukázalo, že v tomto kontextu pro geoblocking eh, to nedává příliš smyslu, protože zde hovoříme o zboží a nikoli služeb. No a voda, plyn a elektřina by spíše spadaly do těch služeb, to znamená, že by tam museli být jiná usnesení. Mm, buď by to byl článek 421, pardon, 4.1c. A také je zde článek 5, který se týká plateb. Jeden poslanec nebo poslankyně hovořil také o tom, vlastně o těch problémech platit eh, z jiné země, ale máme zde speciální směrnici o finančním rámci která se, toho, eh, která se tím zabývá. A vlastně i zde ale se věnujeme otázce boje s diskriminací v oblasti placení. Pak ještě chci říct, že někdo z vás hovořil o tom, že je důležité, aby to zatížení malých a středních podniků bylo co nejmenší. To samozřejmě komise eh, tento názor sdílí. A při veškeré regulační činnosti se snažíme zajistit, že Eh, spotřebitelům i těm firmám chceme dát vlastně nové možnosti nakupovat přeshraničně, ale zároveň to musí jít co na nejmenší vrub, co, musí, to, musí to obnášet co nejmenší náklady pro malé a střední podniky. Snažili jsme se také identifikovat určité oblasti. Eh, myslíme si, že není odůvodněné eh, že, že tedy právě ten geoblocking není odůvodněný v tom, případ, v tom případě, kdy nevede k nějakým uh, zvýšeným, výrazně zvýšeným nákladům pro malý a střední podnik. Takže to je z mé strany vše. Děkuji a také děkuji za tuto konstruktivní diskusi zde v Evropském parlamentu. Ano, děkuji. A teď dávám ještě slovo paní zpravodajce. Děkuji komisi. Mm, za dva roky, až budeme provádět revizi, této směrnice, tak si myslím, že budete asi brát v úvahu i specifičnost toho speciálního obchodního modelu, že tam budete brát v úvahu i nutnost kulturní rozmanitosti. A mm, paní zpravodajka také předložila některé pozměňovací návrhy. týkaly se i kulturního, kulturních a kreativních odvětví a také bude hovořit ještě o vymáhání um, autorského zákona. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych jenom chtěla říci, proč chci, aby tam bylo spíše customer než consumer, spíše tedy zákazník než spotřebitel. Nechci, aby docházelo k tomu, že velké firmy budou nakupovat na internetu a měli by možnost potom případné stížnosti ří, eh, vlastně řešit někde u těch eh, speciálních eh, orgánů pro, pro ty jednotlivce. Ale chtěla bych, aby malé firmy nebo nějaké malé združení měly tuto možnost, aby mohly takto řešit ty stížnosti, protože oni opravdu jsou v takovém postavení spotřebitele. Oni kupují něco přes internet, ale nechtějí to znovu přeprodávat, ale kupují to pro vlastní potřebu. Uh, a z toho důvodu jsem předložila tento pozměňovací návrh. Ale to je jediná věc a mm, jinak eh, se těším na případné pozměňovací návrhy od ostatních kolegů od a od ostatních stínových zpravodajů a těším se i na další rozpravu. Děkuji. Děkuji. Tak eh, ty pozměňovací návrhy prosím předkládejte do, nebo měly být předloženy do 2. listopadu. 24. ledna příštím roce se bude hlasovat. Děkuji zpravodajce, děkuji stínovým zpravodajům a děkuji také zástupci komise. Nyní nás čeká veřejné slyšení, které je na velice důležité a zajímavé téma. A to veřejné slyšení začne právě v této chvíli. Allora, invito qui. Mhm. Ah, allora, invito sul podium, I, I invite the three experts here. Takže já ehm, dám slovo Maxovi Abenotovi, ředitel um, Evropské asociace časopisů a médií eh, pak eh, novináře, který je specialistu Mm, mezinárodním a domácím autorským právům Mike Holderness a Sebastian Dudens, um, vedoucí PA prostě z veřejnosti v společnosti Hubert Buddha Media. You can wear your headphone and do for, not the noise is Okay.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 by bychom se chtěli vědovat této velice důležité problematice a chtěli bychom hovořit vlastně o krizi, která zasáhla eh, tištěný tisk, eh, noviny a časopisy v Evropě. Víme, že je to způsobeno různými příčinami a důvody a Pochopitelně je tady ekonomický důvod, je to vlastně ten hodnotový řetězec, ta rovnováha mezi různými médii, která už není taková, jako byla v před několika lety, ten poměr sil a vede to k poklesu prodeje eh, tištěného tisku, některé eh, noviny naopak toho využili, že mohou být publikovány online a nabízejí větší eh, možnosti, větší nabídku a zatím ještě nemáme tedy rovné podmínky, které by byly zajištěny pro všechny, pokud je o pluralismus médií, pokud je o pluralitu informací. Nemáme dostatek záruk také i proto, aby byla respektována možnost pro novináře, stejně tak i kulturní a jazyková rozmanitost, pluralita médií by měla být v Evropě zajištěna, protože média v Evropě to jsou pilíře, na kterých je budována Evropská unie. A osobně chci říci, že je to obrovská politická výzva před námi, protože v některých zemích svoboda tisku bohužel byla velmi osekána, omezena. Dostali jsme celou řadu takových informací sem do Evropského parlamentu, že to existuje i v některých eh, státech Evropské unie, takže jsou tady určité problémy, pokud jde o nezávislost a autonomii tisku a novinářů. A třetí otázka, třetí věc, na kterou se podíváme, je právě, eh, jak to s tou krizi vypadá, jaké jsou perspektivy do budoucna, jaké podmínky zde musí být, abychom měli eh, budoucnost pro tisk. Protože eh, nová společnost, to se velice často utváří i v médiích. A to, co můžeme konstatovat v posledních letech, že v posledních letech 8 eh, byl pokles prodejnost, prodeje tisku a jsou zde předpovědi, že tento pokles půjde až na 30 Zejména se to týká národních denníků než regionálních a místních tiskovin. Protože to, co je vydáváno lokálně, to je více zpěto s samotným místem, kde se vydávají, takže místní tiskoviny, místní denníky, i ty některé mají problémy. Takže to všechno nás vedlo k tomu, že bychom se nad tím měli zamýšlet. Je jasné, že digitalizace bude i nadále stoupat, ale je pravda, že v tištěných médiích je méně reklamy a digitální reklama to kompenzuje pouze částečně. Přišli jsme o 14 miliard za čtyři roky, pokud je o zisky z reklamy pro eh, tištěný tisk, zatímco u internetových, internetových médií to stouplo o 4 miliardy. Takže ano, je to komplexní problematika, je to velká konkurence a zatím jsme ještě nedosáhli tedy té parity, té rovnováhy, která by zajistila stejné podmínky pro oba dva typy tisku. Takže je to opravdová výzva. Je zde Evropská digitální strategie, takže i v tomto ohledu bychom to měli vnímat a vy nám zcela určitě povíte, co bychom měli garantovat a jaká by měla být tedy v tomto ohledu naše práce autorská práva eh, a další věci, které bychom měli připravit a garantovat. Podívat se tady na ty různé scénáře, které existují a umožní nám garantovat eh, přístup eh, novin, pro novináře k psaní do tisku. Nejdříve bude hovořit eh, výkonný ředitel EMA, což představuje více než 15 tisíc různých titulů a bude hovořit tedy o výzvách, které máme před sobě a bude také hovořit o tom, co můžeme udělat na evropské úrovni. Můžete hovořit asi tak 10 minut Prosím, snažte se tohoto času držet, ale samozřejmě s velkým netrpělivostí očekáváme, co budete říkat. Děkuji za pozvání a také za možnost, abych promluvil o budoucnosti um, evropského tisku. Já bych eh, se chtěl věnovat třem oblastem. Jednak chci ukázat, že budoucnost evropského tisku je o obsahu, nikoli o tom, zda to je uh, Eh, digitální nebo tištěné. Dále, jak se mění podmínky a objevují se nové faktory úspěchu. Jednak to je schopnost um, angažovat obecenstvo mm, a um, monetizovat obsah. Druhá věc Eh, se týká sektoru a především dnešního kontextu, co může legislativa udělat, aby zachoval eh, diverzifikovaný nezávislý tisk v naší demokratické společnosti. Já eh, jsem nazval svůj, svůj příspěvek, jak neoutsourcovat naši budoucnost, protože to, myslím, hrozí a v této prezentaci doufejme budou nějaké odpovědi na tuto otázku. Jak už jsem řekl, My reprezent, já pracuji pro združení MA, reprezentujeme 15 tisíc eh, časopisů, 50 tisíc titulů, tisku i digitální. Naši členové jsou z 80% malé a střední firmy. EMA um, eh, podporuje nezávislý, životaschopný a uh, diverzifikovaný tisk v Evropě. To je naším hlavním úkolem. Také e, jsme hostitele mm, Future Media Lab, což e, by mělo umožnit e, diskusy v Evropském parlamentu, jak přemostit propast mezi rychlým vývojem a legislativním procesem. Před deseti dny jsme mluvili o e, směrnici o vizuální a tak a podobně. Abych se dostal tedy k obsahu své prezentace. Mediální eh, krajina v Evropě se mění a je to proto, že uživatel stále mění eh, způsob, jakým sleduje obsah. Eh, hlavním motorem je technologie. Dnešní uživatelé mají individuální zkušenosti, ať už je to hm, online nebo mobil nebo tisk. Eh, chci vám eh, ukázat perspektivu spotřebitele. Tady vidíte cyklus spotřeby médií a vidíte, že nejprve chce uživatel eh, jakýkoliv obsah kdekoliv. Jak vidíte, je tady mix digitální, mobilní, tištěný. Je tady jedno, jde spíše o obsah. Každý spotřebitel má vlastní mediální zkušenosti a vydavatele, kteří to chápou, jak nejlépe slouží těm individuálním potřebám, tak ti budou úspěšní v dnešním mediálním světě. Když se podíváme na stránku toho biznesu, tak vidíte, že digitální a tištěný obsah se navzájem doplňují. Jak vidíte, průměrné výnosy Eh, z prodeje nebo z předplatného. A inzerce je 50-50 pro tisk. V digitálním světě 95 eh, příjmů je z reklamy. Jak vidíte, mm, výnosy na hlavu v digitální oblasti jsou mnohem menší než eh, v případě tištěných médií. Takže potřebujete osm čtenářů digitálních, kteří by nahradili jednoho čtenáře tištěných médií. Vidíte, že většina eh, výnosů je stále z tisku a 10 až 40 je digitální. Jak vidíte, v oblasti časopisů je to trošičku jinak než eh, u novin, že je tady hodně um, časopisů v různých eh, specifických oblastech a čtenáři jsou stabilnější. Tady vidíte škálu titulů v Evropě, různé časopisy, zvláštní zájmy, business to business, podobně. Když se podíváme, jak vypadá konkurence. Na jedné straně klíčovými faktory úspěchu jsou, jak Eh, angažujete čtenáře, jak zůstanete v kontaktu s čtenáři, uživateli, jak mu dokážete monetizovat obsah, který vydáváte. Eh, mm, tisk v Evropě čelí konkurenci v obou oblastech a na to, to bych chtěl vysvětlit. První věc. Eh, angažování čtenářů. V dnešní době je nemožné být výhradním poskytovatelem pro danou komunitu, jako to bylo v analogovém světě. Čeho jsme svědky? Uživatelé mm, vlastně spotřebovávají individualizovaně. Vybírají si obsah na nejvýhodnějším místě. Už to není tak značka nebo brand, ale je to spíše sociální platforma, sociální média která slouží nejlépe spotřebiteli. To znamená, že platformy online mají možnost ehm, eh, se angažovat eh, mnohem lépe než tradiční média, což je jedna z hrozeb konkurence, které čelíme v digitálním světě. Dalším prvkem je schopnost monetizovat ten obsah. To znamená, Kritériem úspěchu je eh, monetizovat ten obsah, který vytváříme a šíříme. A tady jsou určité problémy. Podíváme se na tento slide, který vypadá složitě na první pohled, ale je to poměrně jasné. Více než 70 hodnoty, kterou vytvářejí vydavatelé tisku tím, že produkují obsah, nyní mají vlastně hráči mimo média. To jsou specializovaní zprostředníci. Například v programové reklamě, sociální platformy jako Google, Facebook, kde lidé e, vidí ten obsah a pak jsou to poskytovatele infrastruktury. To znamená, že hráči v této oblasti rostou každý rok a také e, roste e, vlastně ta část hodnoty, kterou zachycují vzhledem k networkingu. Takže jak je na tom tedy evropský tisk? Když se podíváme na analýzu rizik, což bych chtěl dělat já s vámi, abyste lépe pochopili, jaký to má dopad. Pokud bychom věci nechali tak, jak jsou, tak čtenáři přejdou k sociálním médiím, a tento trend eh, se eh, bude šířit. Samozřejmě nechceme, mm, aby to nastalo, ale pokud budeme pokračovat, tak eh, tímto směrem dál a dál, tak mm, to povede k, těm, k tomuto. Jaké by to mělo důsledky? Pro vydavatele by bylo stále obtížnější se angažovat s čtenáři, protože ti by si ten obsah hledali jinde a měly by stále menší schopnost monetarizovat obsah. Takže my tady mluvíme o dopadu tohoto vývoje na budoucnost kvalitního obsahu, na budoucnost přístupu k důvěryhodnému obsahu a dostupnosti nezávislých svobodných informací v demokracii. Takže co můžeme udělat? Chceme být konstruktivní. Musíme jednat. Eh, různí hráči musí eh, jednat. Někteří už to dělají nějakou dobu a s určitou mírou úspěšnosti musí investovat do inovací a spolupracovat nejen mezi sebou, ale i s velkými platformami, jako je Google nebo Facebook. To se děje, ale je třeba to dále rozvíjet, protože jenom tak budou schopni uh, zvýšit podíl hodnoty pro sebe a schopnost zlepšovat angažovanost čtenářů. Probíhající projekty. Máme tady také um, projekty, které jsou k um, evropskému financování na urychlení tohoto projektu a mediální sektor jde správným směrem. Ale mm, mm, mohou, má to své limity, protože je tady legislativní prostředí. A to je důležité pro vás? Které oblasti můžete ovlivnit, abyste usnadnili ten, eh, to vytváření rovných podmínek pro mediální pluralitu a právní jistotu, aby evropský tisk mohl přežít a nebyl outsourcován konkurenci v jiném, jiných oborech. Mm, jako legislativa máte uh, různé návrhy, to směrnice, směrnice ochrany soukromí, která přijde v lednu. Je tady PH pro digitální tisk a autorské právo samozřejmě. Podíváme se na e, směrnici o audiovizuálních službách AVMS. AVMS ovlivňuje tisk vzhledem kvantitativním pravidel pro reklamu. Eh, a bylo to zavedeno, aby se rozdělily příjmy z nebo výdaje na reklamu z různých sektorech, aby byla zachována diverzita. Eh, jsou tady tato omezení eh, podle našeho názoru urychlí ten trend, který tady vidíte. To znamená, že televize už vyrostla, zvýšila své výnosy a časopisy a noviny vlastně klesají posledních 8 let, což je kontraproduktivní. To jsem popsal předtím. Takže my bychom na vás apelovali, abyste podle toho postupovali. Další je směrnice o elektronickém soukromí, e-privacy. Chci zdůraznit, že z našeho hlediska režim opt-outu, co se týče cookies, by byl nejlepší řešení, protože by to umožnilo rovné podmínky s těmi giganty, s kterými konkurujeme. Google a Facebook mají lock-in systém, takže jako uživatel se s ním musíte angažovat různými způsoby a oni mají i možnost zpracovávat vaše data. Abychom eh, mohli zlepšit ehm, angažovanost čtenářů, a umožnit monetizaci obsahu, tak také bychom potřebovali schopnost, eh, mít schopnost zpracovávat tato data. Takže eh, konkurence eh, nebo možnost konkurovat tomuto typu reklamy. Co již je v té směrnici? Tam je opt-in režim za určitých okolností, interpretuje se to různě v různých členských zemích riziko, když přejdeme k opt-in režimu, že uzavřeme dveře mediálním firmám, které prostě nemají eh, ten rozsah, na, aby umožnili lock, systém lock-in a nemají možnost eh, přístupu k datům a zpracování dat. Například eh, cílenou reklamu, větší angažovanost pro Eh, čtenáře a podobně. Pak se podíváme na poslední dvě složky. Ehm, mm, my očekáváme ve středu tento týden, že se sníží DPH pro digitální tisk. To jsme ehm, požadovali již dlouho. My víme, že část tohoto parlamentu to také podpořila. A proto chci poděkovat za tuto podporu. Nyní to nastane, pokud víme, tak to nám zase dává jistotu, že budeme schopni monetizovat obsah. Já teď nebudu mluvit o autorských právech, to je jedno z horkých témat, ale Sebastian Dunens to udělá za chvilku. Než eh, skončím, tak chci říci, že s vaší podporou mediálního pluralismu ve směrnici AVMS také považujete, požadujete rovné podmínky v e-privacy a mm, směrnici o autorských právech. My usilujeme o diverzifikovaný nezávislý tisk ve prospěch občanů a demokratické společnosti. Děkuji vám. No, děkuji, to bylo opravdu velice zajímavé. A ještě jsou zde vaši kolegové, takže zatím si ty otázky necháme až na později, ale očekávám jich opravdu hodně. A teď tedy dám slovo dalšímu, kterým je pan Mike Holdenis. Je to novinář, který se specializuje na otázku autorského práva v mezinárodních i domácích otázkách. A pokud mi ještě dovolíte, ráda bych zde přivítala zástupce jedné školy, jsou to mladí lidé, kteří sedí zde. Mm, pochází z oblasti Amatriče, to byla jedna z nejvíce postižených eh, oblastí tím posledním zemětřesením v Itálii. Já bych také chtěla ještě poděkovat eh, naší malcké kolegyni nebo kolegovi, který přizval tyto studenty kteří tedy bohužel zažili tuto dramatickou situaci ve své zemi. Jejich vláda jim slíbila, že jejich školu co nejdříve obnoví, takže tam eh, zůstanou všechny úrovně školství, jaké tam byly. Já jim také děkuji eh, a doufám, že jejich školu jim opět znovu postaví a že je čeká skvělá budoucnost. Chtěli bychom vám vyjádřit solidaritu a opravdu tedy vám přejeme hodně štěstí s eh, tou situací ve vašem regionu a poprosím všechny o potlesk pro tyto studenty. A nyní už dám slovo dalšímu řečníkovi, kterým je pan Mike Holdenes. Dobré odpoledne. Když jsem si začal připravovat prezentaci, tak eh, jsem si vlastně řekl, že rok 2016 je opravdu takovým eh, obratem a že eh, vlastně se vyjadřuji k něčemu, co se teď mění v realitě. Myslím si, že pro Některé z vás bude zajímavé, pokud vám trošku popíšu, jak vlastně vypadá takový pracovní den novináře na volné noze. Nevím, jestli se mi podaří pracovat s tou prezentací, snad se objeví ten správný snímek. Takže já chci říci, že tady já eh, píšu takový sloupek pro jeden eh, týdeník eh, a některé ty Některé ty sloupky vzbuzují velkou paniku ve Westminsteru, takže jeden týden ve středu jsem napsal ten sloupek, odeslal jsem ho do redakce, eh, odeslal jsem do redakce a šel jsem spát. Ale druhý den ve čtvrtek jsem vlastně byl zavolán do eh, redakce, abych zastoupil šéf-redaktora, který byl, který byl na dovolené. No tak eh, já jsem si řekl, no tak dobře, tak je zde tento sloupek, já jsem ho tedy znovu ještě zkontroloval, zrevidoval, zaslal jsem ho dalším redaktorům, kteří, který to ještě opět všechno ověřil, ověřil vlastně všechny ty údaje, všechny ty zdroje, které jsem tam vlastně dal já jako autor a pak vlastně jsem to kontroloval i já už jako ten zástupce šéf-redaktora. No a pak se to vlastně dále ještě korigovalo a zjednodušovalo. No a potom tedy ten uh, redaktor, nebo já tedy v té úloze uh, toho redaktora jsem to zaslal opět tomu šéf-redaktorovi. No a těch, eh, te, tento řetězec byl velice dlouhý, a myslím si, že je velice důležité to vysvětlit, protože to pak má dopad na to, jak vypadá kvalita, jak vypadá text eh, a jak vzniká text v tištěných médiích a vlastně jak to dlouho trvá, než je takový text vůbec eh, zveřejněn. Hmm, myslím si, že se asi shodeme na tom, že tisk je důležitý, že je to důležité pro demokracii, je důležité, aby občané měli přístup k informacím o událostech, které jsou správné, ehm, je důležité, aby potom na základě toho mohli hlasovat. A jak už jste řekli ostatní, tak v současnosti jsou těštěná média v dost obtížné situaci ale i přitom je to důležité, abyste zůstala ta tištěná média, protože 30-minutová novinová zpráva neřekne tolik, jako třeba tisícový eh, článek o třech tisících slovech. Je důležité, aby informace byly podávány v určité hloubce, protože to jsou důležité informace, které pak ovlivňují život těch lidí nebo mají dopad na jejich rozhodování v politice, v jejich obyčejném životě. Já si myslím, že ten zásadní ekonomický problém tištěných médií spočívá v tom, že existují internetové korporace, které eh, vydělávají obrovské zisky tím, že prodávají reklamu nebo reklamní prostor ehm, vedle kreativní práce jiných lidí. No a existují zde dvě takové korporace, které spolupracují a je to vlastně určitý jakýsi duopol Samozřejmě, že noviny, noviny také nejsou nějakým ideálním médiem. Eh, stále se třeba řeší problém koncentrace vlastnictví v oblasti tiskovin. A navíc eh, myslím si, že my jako novináři jsme si možná mnohem více vědomi určitých problémů, které se týkají právě eh, podávání zpráv. Také samozřejmě i finanční krize měla také dopad. Často se snižoval počet novinářů nebo se navyšoval jejich pracovní úvazek. A Často se také v některých redakcích spíše um, tlačí na novináře, aby propagovali politickou agendu svých vlastníků. Zde je jedna mapa, které, na kterou jsem narazil minulý týden, vydalo ji generální ředitelství pro uh, komunikaci. A myslím si, že tam existuje určitá zajímavá korelace. Jedná se o důvěru v médii, v média. Nemám se bohužel ukazovátko, ale myslím si, že je zde vlastně negativní korelace mezi důvěrou, kterou mají občané v média, a mezi e, sílu vymáhání e, autorských práv a možnost vymáhat autorská práva. Já pracuji ve Spojeném království. Já mám pocit, že máme poměrně špatnou legislativu, ale pak je třeba Německo, tam je dobrá ta legislativa třeba ve Švédsku je vynikající a tam je také i velká důvěra. Řecko je také zajímavé, protože v Řecku se stále text pokládá za něco krásného. Pardon tedy, pardon tedy ten, ta legislativa vypadá hezky, ale v té praxi je to horší. Je zde takové obecné pravidlo, které říká, že když si třeba čtete nějaké britské noviny, třeba Daily Mail nebo Daily Telegraph, tak eh, vlastně první tři odstavce odpovídají takové obecné politice redakce a teprve vlastně až ve čtvrtém odstavci začíná nějaká ta opravdová zpráva. V 90, v, v, na začátku 90. let Eh, jsem byl schopen přečíst celý internet, protože tehdy to bylo pouze 90 webových stránek. Tehdy nám eh, bylo eh, slibováno, že nastává zlatá éra komunikace, takové té přímé komunikace, že lidé mohou přímo komunikovat mezi sebou, mm, že všechno je tedy vzdáleno pouze na ten jeden klik. Nicméně se ukázalo, že tyto sliby byly, ehm, že se nenaplnily. Ehm, v roce 1900 8, 86 jsem eh, už měl počítač, že tam bylo takové určité propojení, ještě to nebyl úplně ani ten internet, tehdy jsem pracoval v USA a já jsem se někoho ptal, proč eh, americká, och, americká ústava eh, bojuje proti lžím. A pardon, vlastně proč i lež je vlastně chráněna v rámci eh, svobody vyjadřování. A i vlastně reklama je chráněna jako určitý, určité volné vyjadřování. To je určitě otázka do diskuse. A myslím si, že to je taková věc, které bychom se teď nově měli urgentně zabývat. <clears throat> Někteří uh, také zde byl slib, že budou vlastně k dispozici určité díla bez toho, abyste za to museli platit a že, to, že vlastně to budou informace zdarma, ale já si myslím, že to není pravda, že vlastně um, můžete si to třeba dneska vyzkoušet, můžete třeba na Wikipedii dát novou stránku, kam byste definovali koncept antisociální média a okamžitě za pár minut eh, se tam ukáže Eh, nějaký odkaz, který bude říkat, eh, musíte tam dát eh, odkazy, musíte tam přidat odkazy na literaturu. Wikipedie byla právě stvořena proto, aby tam vlastně byly informace zdarma, ale není to, mm, mm, není to vlastně, nebude to existovat, pokud to nebudou vytvářet sami lidé. Také bych chtěl ještě říci jednu věc. Když se tedy hovoří potřebujeme zde, abyste byli profesionálové, aby to, abyste byli lidé, kteří dokážou jak si odfiltrovat, rozpoznat a odfiltrovat nesmysly a lži. Zejména v tom anglicky mluvícím světě Kolegové se mi eh, někdy smějí, když používám eh, určitá slova, jako je třeba epistemologie. Eh, jeden kolega mm, mi řekl, vešel pardon, do jedné redakce vědeckého mm, časopisu a řekl, takže zde se vytváří objektivní informace, tak mi ukažte, jak to děláte. A tam vlastně šlo o to, že vlastně se ty texty upravovaly, korigovaly se. Dnes docházíme, dnes vidíme k tomu, jak se ta média mění a lidé občas vlastně nerozlišují mezi tím, zda něco oni osobně nemají rádi a mezi tím, že něco není pravda, že to je lež. Mm, někdo třeba, eh, třeba v té otázce změny klimatu, někdo říká, že eh, na to má takový nebo jiný názor. Eh, žurnalistika by měla vlastně mm, poskytovat objektivní informace, protože vlastně žurnalistika usiluje o takové první, o takový první návrh vlastně historie, o takový první pohled na historii. Také zde musí být konsistentní přístup k tomu, abychom šířili to, co se domníváme, že víme. Pak je zde iniciativa toho, že klíčem nebo tou nejdůležitější věcí pro dobré informování lidí musí být eh, iniciativa eh, individuálního novináře, který napíše zprávu, pak i tam také eh, šéfredaktor, který si musí rozhodnout, zda to je zpráva, kterou lidé potřebují, že je důležitá. Ne, že to je pouze zpráva, která dobře prodá ten deník, nebo vedle které potom se dobře prodá reklamní prostor. Jak už jsem říkal, tak eh, um, během finančních krize se často um, manažeři snažili přenést všechny ty náklady finančních problémů právě přímo na novináře. Například eh, v místních uh, novinách ve Spojeném království už třeba uh, není, nejsou prostředky na to, aby novináři mohli třeba uh, chodit uh, k soudům a vlastně sledovat, zda je tam dodržována demokracie. Hmm. Pak také dochází k tomu, že novináři jsou nuceni k tomu, aby uzavírali jakési smlouvy se, svý, se svým eh, vedením. Já jsem třeba vlastně, když jsem napsal nějaký článek, tak jsem se musel eh, jaksi vzdát svých práv, která mm, souvisela s tím mým autorstvím. To začalo v roce, no podle mých, podle mých, eh, podle mých zkušeností to začalo v roce 1995 kde eh, jeden počítačový časopis eh, právě žádal ehm, novináře o to, aby se tedy vzdali těch svých práv. ale mm, mám i zkušenosti ze svého okolí z jin, od jiných vydavatelů, kteří vlastně se pokoušejí o něco podobného. Pokud to má být etické, etické, etická žurnalistika, tak eh, to musí eh, vycházet z novinářů, kteří budou, dost, kteří budou dostatečně ekonomicky zajištěni, eh, aby mohli svou práci vykonávat. Pokud, jak, jak tedy to udělat, pokud bych znal tu správnou odpověď, tak bych byl určitě bohatší než Google. Teď se hovoří o určitých nových technologiích. Vypadá to, že vlastně občas někdy tyto velké firmy už nemají zájem ani o to, aby vydělávaly více peněz, ale spíše, že chtějí něco ovlivňovat, protože těch peněz už mají dost. Komise připravila návrh, který se týká směrnice eh, o dalších právech eh, souvisejících s právem autorským. Takže mm, jsou zde vlastně určité věci, které by potom asi ty, mm, ten Google a další museli platit. Eh, a určitě je zde mnoho lidí, kteří budou říkat, že to vlastně zničí internet a že vlastně už nebude moci, už nebude možné tam dávat ty linky, ty odkazy, nebo tam dávat nějaké ty... Já mám ale pocit, že to je v podstatě spíše takové paranoidní eh, pochopení této směrnice nebo tohoto nového návrhu. Problémem je, že vlastně zatím, se, zatím to příliš nefunguje Asi před 15 lety jsem eh, byl na jedné schůzce ve Westminsteru a také tam byli zástupci Google a zástupci velkých eh, knihoven. Já jsem se s nimi ještě setkal v minulých měsících, kde proběhly určité prezentace lobistických skupin. A um, Eh, v Německu vlastně eh, Google žádal o určité vlastně licence, které ale chtěli získat zdarma a jinak tedy vyhrožoval, že vlastně jinak odstraní mm, ty jejich eh, stránky. A někdo tedy chtěl navrhovat navrhoval povinné licence, někdo zase Ehm, pokud tedy se třeba podíváte, eh, pokud byste si našli tu adresu news.google.s, tak zjistíte, že ta stránka už tam zkrátka neexistuje, ehm, protože Google zkrátka tu stránku stáhnul, když vlastně tam bylo nové španělské právo nebo nějaký nový španělský zákon, který to omezoval. Ehm, no a pak je také zde nové, nový zákon ve Francii, který eh, má Eh, který má dát právo na eh, odměnu za reprodukci. Týká se to vyhledávání obrázků, ale tam vlastně zatím ještě nevím, jak to dopadne s tím právem a jaká bude reakce. V roce 1999 se eh, vlastně ho, končila ta debata o směrnici o elektronickém obchodu. A já teď nevím přesně, kdo to řekl, možná jsem to byl já, ale někdo řekl, že takový klíčový argument, který se používal z té Bruselu, že nechceme, aby ten člověk, který přinese dopis, byl eh, zodpovědný za to, co je vlastně v té obálce. Takže zde máme ustanovení, které jsou ekvivalentní eh, té americké Safe Harbor. No ale musíme se velice pozorně dívat, k čemu vede eh, toto, tato myšlenka a interpretace tohoto přístupu. Protože chci říct, že Facebook ani Google, nebo pardon, Facebook i Google jsou vlastně vydavatelé. Um, myslím si, že by že ta právní úprava musí rozlišovat mezi mezi vlastně tím, uh, mezi tím, když Google přenáší um, nějaké internetové zkazy, a mezi tím, když Google něco vydává. A musí, tam být, musí to být rozdělené a musí tam být rovné podmínky pro všechny, kteří si vydělávají tím, že vydávají, eh, že, jsou vydavatelsk, že mají tu vydavatelskou činnost. Takže já bych chtěla, aby zde ty rovné podmínky pro všechny byly úplně pro všechny, kteří jsou v tom vydavatelském řetězci, včetně mě a včetně vydavatelů. Eh, zatím jsou zde, je zde důležité, aby vlastně zde byla určitá transparentnost a odpovědnost vůči toho, jak se vlastně eh, potom to vydavatelství bude, chona, kon, eh, bude chovat k té mé práci, k tomu mm, mému dílu. Pak jsou zde ještě nějaké další možnosti. Třeba před pár lety jsem se díval, jak to funguje ve Švédsku, tam je určitá podpora pro místní tisk, ale nejsem si jist, zda by to fungovalo pro někoho jiného, než kdo žije ve Švédsku, protože ve Švédsku panuje vysoká důvěra vůči médiím. Takže já jsem se opět vrátil k takové té výchozí pozici, o které už jsem hovořil. To znamená, zastávám pozici rovných podmínek pro všechny, jak pro eh, novináře, tak pro eh, ty vlastníky eh, tisk, mm, tiskovin i pro Eh, internetové vydavatele. Myslím si, že je důležité, pokud chceme demokracii a pokud se chceme mít rozumnou civilizaci, abychom podporovali tisk a tištěná videa. Děkuji. Eh, eh, Děkujeme za tento návrh. My víme, že toto je problém. Jako- di questo. A ta práce, kterou my zde vedeme, právě směřuje k tomu, abychom se podívali na to, zda existuje to rozlišení mezi tedy tím mediátorem obsahu a tím, který zajišťuje redakci. V každém případě si myslím, že bychom měli aktualizovat tento přístup, protože realita se velmi změnila. A myslím si, že bychom měli se pokusit pokročit ku předu. A to pro dobro eh, debaty bychom se na to měli podívat. Ale teď dáme slovo dalšímu řečníkovi, který se bude zabývat zejména čtenáři, reklamou, inzercí a řečník zcela určitě bude hovořit i o současné legislativě a také o autorských právech. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice rád, že mám možnost tady být a chci vám poděkovat za pozvání. Také chci poděkovat kolegům, kteří již otevřeli důležitá témata. Já rád na to budu reagovat. Já zastupuji Hubert Burda Media, což je rodina mediální firma se sídlem v Mnichově a má obrat asi 2,5 miliardy euro a 10 tisíc zaměstnanců na celém světě. Většina z nich v Německu. Bude je jedna z, jeden z největších vydavatelů časopisů. My Mm, publikujeme třeba Focus, Bunte, mnoho módních časopisů, technologických časopisů a dalších asi 200 až 300 časopisů ve zbytku světa, mnoho v, v střední východní Evropě, Francie, Británie, jihovýchodní Asie, Turecko a tak dále. E, vedle tohoto tradičního vydavatelství také digitální mm, biznes je jedním z našich pilířů, již představuje více než polovinu celkových tržeb burdy. Naše mm, v našem portfoliu je Focus Online, jeden z nejvýznamnějších spravodajských um, portálů. Dále s, eh, investuje do sociálních sítí například pro profesionální kontakty Holiday Check, online eh, maloobchodníci, D&D, konference, které eh, organizujeme v celém světě. V září například proběhla jedna v Bruselu. Jeden z zajímavých projektů je vyhledávač, který se jmenuje Klix, který úspěšně vstoupil na trh nedávno a je poměrně eh, úspěšný. Samozřejmě na tomto trhu jsou již jiní hráči, které znáte. Na úvod se chci E, vyjádřit tedy k názvu krize tohoto setkání, krize v tiskových médiích. Chci vás ujistit, že žádná krize e, tisku neexistuje. Samozřejmě máme, je to náročné období, jak už to Max popsal, ale časopisy jsou velmi odolné tváří v tvář digitálním disrupcím. Prostě není tady nějaký kolektivní osud, který Eh, podle kterého každý vydavatel, každý časopis je odsouzen k zániku. Eh, chci říci několik čísel, co se týče inzerce čtenářů z německého trhu. Mm, ve druhé části svého příspěvku budu mluvit o současných legislativních projektech Evropského parlamentu a samozřejmě Eh, autorské právo bude jedno z nich. V roce 2008 bývalý šéf Microsoftu řekl, že za deset let časopisy a eh, noviny už nebudou na papírové formě existovat. Tato projekce se ukázala být naprosto chybnou. Německé časopisy jsou stále zdravé. Němci si kupují každý rok 2,5 miliardy časopisů a utratí za to 260 milionů euro měsíčně. To je placený obsah. Burdě samotné prodáváme 300 milionů časopisů v Německy. Pokud je to tedy mírající sektor, tak to je asi nejlepší eh, druh smrti, jaký si dovedete představit. Samozřejmě máme novou situaci, která, kterou je třeba přeskoumat, abychom viděli, co se změnilo, jaké politické reakce jsou žádoucí. Jak víte, Max už řekl, že tradičně časopisy jsou financovány z tržeb a inzerce. Přičemž poměr těchto dvou zdrojů se liší od publikace k publikaci. Když se podíváme na inzerci, to už jste říkala ta čísla, za posledních 30 let eh, podíl tištěných médií na celkovém trhu reklamy se eh, zmenšil na polovinu, z 69 na 30 pro časopisy, noviny dohromady. Během stejného období televize se strojná, byla svůj tržní podíl což je překvapivé. Mm, podle směrnice AVMS nebo návrhu komise televize by měla dostat eh, omezení eh, by měla vlastně by měla by být uvolněna reklamní omezení, což je překvapivé. Mm, mm, online trh inzerce nás asi nezachrání. Vy Možná znáte studii Morgan Stanley, která byla nedávno publikována, podle níž 85 centů za každý dolar eh, inzerce investovaný na internetu eh, jde do dvou společností, Google a Facebook, takže pro zbytek z nás už toho moc nezbývá. Trend prodeje časopisů čtenářům eh, vypadá lépe. Čtenáři minimálně v Německu jsou loajální a rádi kupují spousty časopisů. Takže prodej časopisů zákazníkům představuje e, spolehlivější zdroj příjmů pro publicisty časopů než inzerční trh. Zase to ukazuje, že e, časopisy jsou produkty pro inzerci, ale hlavně pro čtenáře. Um, pokud čtenáři budou kupovat, tak náš segment bude eh, kvétat, takže se můžeme dovolit určitý optimismus, když se díváme do budoucna. Nejsme tedy, tisk není v krizi. To, abych tedy řekl k názvu dnešního slyšení. Mohli bychom tvrdit, že jsme v nové realitě, ale je to realita, která mm, pro by jiné sektory ještě eh, byla poměrně zajímavá, poměrně atraktivní. Teď se budu věnovat politické části. Není, vlastně, není v povaze svobodného tisku žádat o dotace od politiků. My očekáváme regulační rámec, který nám umožní sehrát roli naší společnosti, která eh, je od nás očekávána. Eh, v posledních měsících se z toho stalo hodně i zde v Evropském parlamentu a díky práci Evropského parlamentu jsme udělali velký krok směrem k rovným příležitostem, rovným podmínkám pro evropské firmy, pro zajištění e, spravedlivé globální konkurence. Tři příklady, všichni budou mít stejné onou ochranu dat brzo. Druhý příklad, také všechny firmy budou platit stejná ne, daně v budoucnu. A Evropa nyní přijímá diferencovanější přístup k digitálním monopolům. A to už jste viděli z předcházejících komentářů. My jsme přesvědčeni nejenom jako zástupci vydavatelů, že vytvoříme konkurenceschopný sektor, pokud eh, budeme otevření konkurenci a všichni budou respektovat pravidla. Samozřejmě vedle těchto širších politických eh, otázek my jako vydavatelství samozřejmě sledujeme politický rámec. Myslíme si, že politickým cílem by mělo být, aby vydavatelé i nadále sehrávali svoji roli ve funkční společnosti. Nezapomeňte prosím na jednu věc. Většina novinářů pracuje pro vydavatelství. V Německu dvě třetiny všech novinářů nepracují v televizi nebo online platformách jako Google, Facebook, pracují pro vydavatelství. I přes různé předpovědi od 90. let blogeři a jednorázoví publicisté nepřevzali funkci profesionálních žurnalistů. Žurnalisté mm, stále poskytují e, spolehlivé informace a nejlépe mohou posoudit e, důvěryhodnost zdrojů. Také je pravda, že to má své náklady Není to levné, vyžaduje to značné finanční náklady ze strany vydavatelů a samozřejmě můžeme pokračovat mm, pouze pokud bude zajištěno v refinancování těchto finančních výdajů. V analogovém světě to bylo možné pro všechny vydavatele, jak jsem řekl, ale na internetu je situace složitější. Ta čísla jste již viděli. Vytváření obsahu také vyžaduje značné finanční náklady. Online žurnalismus je také drahý, to je pravda. Ale refinancování je obtížné, protože inzer, příjmy z inzerce na síti jsou nižší a výnosy z tržeb se obtížně získávají. Tolik informací na internetu je zdarma, že je obtížné generovat eh, prostředky placeným obsahem. Samozřejmě mm, velké množství inzert, prostoru k, eh, k inzerci drží ceny inzerce nízko. Z tohoto důvodu výnosy z inzerce nejsou stabilním business modelem financování online žurnalismu. Dalším um, unikátním rysem internetu je, že se objevili noví prostředníci, uh, mezi eh, vydavatele čtenáře, například vyhledávače, agregátory, sociální sítě. Řada z nich se rychle rozšířila, což se neodráží nejenom v jejich eh, zá, uživatelské základně, ale také příjmech z inzerce. 85 centů každého dolaru investovaných do eh, inzerce jde i Google a Facebooku. Všichni ostatní se dělí o zbývajících 15 proto je potřeba revidovat distribuci výnosů v digitálním hodnotovém řetězci, aby to bylo férové. Situace je nyní taková, že my vydavatele investujeme do vytváření obsahu a ostatní to používají, využívají zdarma a vydělávají na tom spoustu peněz. Mm, na první pohled vydavatele, mm, to vypadá jako, že vydavatele mají zisk, když dostávají čtenáře od třetích, poskytovatelů třetích stran. Ovšem, výnosy z těchto prostředníků jsou mnohem větší, než co e, od nich máme my. Takže ta situace win-win mezi tvůrci obsahu a prostředníky e, je zásadním způsobem nefér a nesymetrická. Proto e, je nutné mm, dohodnout licence s těmi prostředníky, abychom dostávali odměnu a proto potřebujeme právní rámec, který zajistí efektivní ochranu copyrightů pro našich produktů, abychom na tom základě s nimi mohli jednat. Proto by návrh směrnice eh, Komise autorských právech mohl být důležitým krokem a my velice podporujeme návrh komise. Samozřejmě jako německá firma máme zkušenosti s národními řešeními, které se snaží to řešit. Německo zavedlo eh, právo právo vydavatele v roce 2013, takže jsme měli možnost se poučit z toho, co funguje a co ne. E, ten německý zákon se velice špatně uplatňuje a mm, především vzhledem k tomu, s kterým e, chceme uzavírat licenční dohody. A tady musíme, tady by měla evropská legislativa vytvořit nástroj, které by bylo možné uplatňovat proti monopolním platformám, například zavedením měření, co se týče eh, managementu práv a podobně. Možná se k tomu dostaneme v diskusi, možná bychom mohli vyjasnit nějaká nedoboručení, co se týče eh, práv vydavatelství, on to neprolomí internet, linky nejsou ohroženy, neomezí to uživatele, kteří budou chtít stílet linky, nestíží to hledání našeho obsahu. Proto vás žádáme o podporu v této diskusi a děkuji vám za pozornost. Thank you. Grazie. Molto... Velice děkuji za velice zajímavé vystoupení. Mám pocit, že bylo změno tolik nejrůznějších témat. Takže na základě těchto tří vystoupení jsme se mohli podívat na to, že tady jsou různé otázky. Vy například jste říkal, že není krize, že se mění vlastně celá situace, celá ta krajina, že se vyvíjí chování oproti eh, digitálním technologiím že je tady celá řada fanoušků, že se mění i čtenáři, ale vy všichni tři jste, myslím, jasně ukázali, že bez nějakého normativního rámce, který by zajistil rovné podmínky, takže nebude dostatečná nabídka, že nebude dostatečný růst a zejména nebude tedy eh, spravedlivá hospodářská soutěž a tištěný tisk, psaný tisk si nebude moci uchovat své místo v rámci tohoto panoramatu médií. Vy jste samozřejmě hovořil také o jiné věci, a to o kvalitě obsahu, že tato kvalita by měla být také uchována, že to je to zásadní. A to všechno samozřejmě vede k investicím, vede k nákladům jednotlivých vydavatelů, protože profesionální novináři, to je to centrální jádro. A zdroje, ověřování zdrojů, to jsou i demokratické zde otázky. Otázky tady jsou početné a já si myslím, že ten rámec, který jste tady načetli, takže nám tady ukázal i celou řadu návrhů, jež připravila komise. A náš výbor samozřejmě my máme výlučné kompetence, pokud je o změny CMS. Oba dva zpravodaje jsou přítomní a vše, co se týká autorských právách, přísluší našemu výboru. Samozřejmě probírali jsme i další body spojené s digitalizací. Takže teď dám slovo kolegyním a kolegům. Kdo začne, prosím? Tak Ferajan, prosím dal grupo e, e Julie Ward e, e, e Elga Trupe. Prego. Takže prosím. Děkuji. Chtěl bych, eh, chtěla bych poděkovat všem třem řečníkům. Myslím si, že jsme dostali různé pohledy v rámci tohoto slyšení. Eh, slyšeli jsme, jaké jsou podmínky novinářů, v jakých podmínkách pracují, měli jsme konkrétní příklady a to všechno samozřejmě se opíralo o legislativní balíček. Ale je tady ještě celá řada otázek, které jsou nedořešené a proto chci tyto otázky položit kolegům novinářům. Hovoří se o spravedlivých podmínkách pro novináře a vím, že během posledních letech došlo k poklesu počtu novinářů v jednotlivých redakcích, že dochází stále více k nárůstu tedy novinářů na volné noze, to znamená, že nemáme pevná pracovní místa v jednotlivých redakcích, že tedy je krize v žurnalistice v žurnalistice, že se snižuje počet kontraktů a já se ptám, že myslíte si, že dochází kvůli tomu ke snížení kvality? Kladu tu otázku proto, že bychom si mohli říci, že u vydavatelů je stále méně novinářů, kteří mají dohodu na dobu neurčitou a že také je stále méně eh, novinářů na místě. jaký to má dopad na práci v těch regionálních a místních tiskovinách, takže k tomu a také se nám můžete říci více k demokratické odpovědnosti. Jak bychom mohli tedy popsat tu situaci pro voliče na té regionální a místní úrovni? A pak kladu otázku dalším řečníkům, záleží na vás, kdo bude chtít odpovědět. A to, že tištěný tisk měl jeden hlavní zdroj příjmu a to byly vlastně takové ty reklamní přílohy. Byly to eh, různé reklamy a inzerce, které vlastně zaplňovaly ta prázdná místa a byly velkým zdrojem příjmu. Teď to všechno bylo nahrazeno digitalizací. Eh, a e, samozřejmě, že čtenáři raději se seznamují s těmi informacemi online, zatímco v minulosti to bylo něco, co patřilo samotným novinám, teď je to jaksi paralelně s těmi tiskovinami. Takže chtěla bych vědět, jestli i to má dopad na financování novinařiny. A nebo zda je tady nějaká kompenzace v rámci vydavatelství, v rámci eh, eh, tisku. Protože zdálo by se, jako by tyto dva obsahy byly naprosto nyní oddělené, to, co je psáno tedy v novinách a to, co je přesunuto do digitálního prostoru. Teď máme několik legislativních návrhů v přípravě v tomto ohledu byste to také zmiňovali a já si myslím, že online produkty by neměly mít vyšší DPH než psaný tisk. O tom tedy žádná diskuse by neměla být vedena. A pak, eh, pokud je o ochranu eh, služeb, to se týká různých modelů, které existují, ale nevíme, jestli to je ta správná páka hybná, která by měla být použita. A myslíme si, že tady není žádná alternativa, že bychom se měli podívat na eh, vydavatele eh, knih tištěných či eh, CDček a vinilových desek, myslíme si, že by ta autorská práva měla být zachována i pro vydavatele časopisů a eh, novin. Takže chtěla bych vidět, slyšet nějaké konkrétní názory z vaší strany. V Německu jsme přišli s jednou iniciativou, ale nepodařilo se to, protože někteří vydavatele říkali, že se zdávají tantiemů. Proč? Protože čelili podnikům, které měly monopolní postavení a měly strach, že by byly ztrátoví, pokud by eh, se zapojili do té kolektivní zprávy eh, autorských práv. Takže bychom se měli podívat na konkrétní příklady, podívat se, jaká je úloha těch prostředníků online. Mám zejména na mysli tedy takové informace obsahové, které přinášejí hodně peněz a to, co dostávají, je naprosto disproporční s tím, co dělají. Takže jak čelit těmto velkým aktérům? Předsedkyně, ano, to jsou velice zajímavé otázky, takže prosím, pan Malteze. Děkuji. Já jsem novinářem už 35 let. Začal jsem, když jsem byl opravdu velmi mladý, a začínal se v novinář, kde se dělala dobrá novinářská práce, dostával jsem dobré peníze, já jsem si vydělal, i moji majitele z eh, novin si vydělávali, mně se to líbilo takto psát, psát články, které eh, často měli i jiný názor než majitelé tiskovin, ale teď už se doba změnila a otočili jsme stránku. Internet všechno změnil dnes už ani vlastně nevíme, jak se ty věci změnily. Prostě víme, že se změnily. Víme, že 200 let zde byl tištěný tisk, který byl velice důležitý v demokratické společnosti a mohl orientovat veřejnou rozpravu. Ale dnes eh, s těmito novými médii eh, si uvědomujeme, že ano, probíhá eh, veřejná rozpava, ale probíhá celkem iracionálně. Všichni to konstatujeme a zároveň vidíme, že jsme v nějaké přechodné etapě. A to se nás právě týká nás e, zákonodátů, protože na jedné straně máme pocit, že vydavatelé využili této přechodné etapy, aby vlastně osekali práva novinářů, zejména těch nejmladších. A pokusili jsme se tyto předpisy vlastně zneužít k tomu, aby se omezilo manévrovací pole novinářů. Takže nejenom technologické změny, ale i tyto právní změny. A pak jsou tady i vlastně mezery v legislativě a to si myslím, že je velice závažné protože je velmi obtížné přijímat nějaké předpisy a zákony v prostředí, které se neustále vyvíjí a není tady dostatečná vůle, ale prostě nemůžeme souhlasit, aby 90% příjmu eh, z reklamy bylo v rukách Google nebo Facebooku. A rovněž nemůžeme přizpůsobit, přistoupit na to, aby eh, tyto firmy nebyly v pořádku, pokud je o placení daní. Pokud jsem pokud jsem vydavatelem nějakého časopisu či novin, tak samozřejmě musím odrážet to, co je v dopisech novinářů a musím to tisknout. Pokud jsem YouTube a pokud je to na nějaké směné platformě, tak nejsem vlastně zodpovědný za nic, jakožto vedoucí nebo šéf toho podniku. Pokud zveřejním nějakou informaci, nebo nějaký dopis v novinách Republika, tak mě mohou dokonce zavřít. Ale pokud je o Facebook, tak se vůbec nic nestane. Eh, jak čtenáři, tak i vydavatelé prostě mlčí. Takže si uvědomujeme tímto, že na to má vliv technologie klesá úroveň obsahu a klesá vlastně všechno. A teď ještě pár slov ekonomickým aspektům. Eh, v tištěném tisku nikdo ne, neví, nepřemýšlí o tom, že by Frankfurt am Mainzán bylo to tež jako byl nebo jiný eh, kvalitní eh, deník, který by byl srovnatelný s nějakými eh, jaksi tisky, eh, které hovoří o různých celebritách. Když napíšu desetistránkovou reportáž o Iránu nebo o evropské politice v češtiné médií, tak to nebude to tež jako když si přečtu něco, co dělá nějaký eh, můj kamarád eh, online. Ti příjemci jsou úplně odlišní, i to, co píšu, je úplně odlišné a víme, že prostě tisk je médium, kde kvantita neznamená vždycky kvalitu, když hovoříme tedy o digitálním tisku. Děkuji, říká paní předsedkyně. Děkuji za tyto velice eh, důležité poznámky zcela pertinentní a myslím si, že bychom všichni společně měli o tom uvažovat a měli bychom se všichni vyjádřit k těmto změnám, zejména pokud je o otázky kvality, svobody a demokracie. Teď Julie Ward a potom Elka Chopal. Thank you for absolutely fascinating presentation. Děkuji, byla to opravdu nesmírně zajímavá prezentace a myslím si, že je důležité, že o tomto tématu hovoříme právě zde a dnes. Mm, myslím si, že mně se líbilo to slovo etické využívání. Nestačí pouze etický, no, etická žurnalistika, ale musí být také etická politika, bankovní systém, etické podnikání. A to slovo etický, o tom bychom se měli asi hovořit častěji a měli by se o tom více hovořit mm, i během vzdělávání já si myslím, že pro nás je zde něco naprosto zásadního a to je takzvaná mediální gramotnost. Dochází k tomu, že děti vyrůstají a mládež eh, vlastně to, co čte, tak eh, to považuje, eh, že to je pravdivé, že mm, když třeba čte nějaké extrémní názory, Ehm, tak vlastně všemu věří. A takovým jedním příkladem byl třeba případ eh, zabití eh, poslankyně Joe Coxové. Já jsem ji znala, měla velice slibnou budoucnost. A mm, existuje propojení mezi Eh, tím ultrapravicovým extremismem a rasismem a tím, že vlastně eh, tyto myšl- jejich myšlenky byly několik let v novinách nebo v různých médiích a stále se to více navyšovalo před tím referendem. Takže myslím si, že tam je určitá spojitost s tím, že potom někdo tedy tuto poslankyni zavraždil. Myslím si, že musíme mluvit více s mladými lidmi, s tou komunitou mládeže, protože to je často skupina, která vlastně třeba neměla nějakou občanskou výuku, která nechápe, jakou má odpovědnost vůči té demokracii na místní úrovni i vůči té národní demokracii. Je to zcela jistě důležité téma a myslím si, že bychom o tom měli více hovořit. Já sama spolupracuji s mladými lidmi, i z nizozemí třeba existují určitá, určité tiskové mm, kasi, um, kroužky pro mladé novináře, je důležité, aby se setkávali právě s politiky na té místní, národní i evropské úrovni a je důležité, abychom s nimi pracovali takovým způsobem, aby oni mm, chápali, jak vypadá ta práce a co třeba děláme zde v Evropském parlamentu, takže na tom s nimi pracujeme. Ještě předtím, než jsem se stala, když jsem se dostala do politiky, tak jsem také pracovala v médiích a pamatuji si na jeden projekt, který propojoval jeden viktoriánský soudní případ s projektem, s, s jedním novinářským projektem. Šlo o to, že ti novináři se účastnili takového školního soudu, takového vlastně cvičného soudu. Oni tam sledovali, jak tedy vypadal ten, to přelíčení a pak o tom měli napsat novinovou zprávu. Myslím si, že o tom trochu zde hovořili i ti dnešní mluvčí. Existují také různá um, média nadšených mladých novinářů. Um, Mm, je často tato média vznikají kvůli tomu, že ti mladí lidé nenacházejí médium, pro které by chtěli psát. Takže já si myslím, že e, lidé a mladí lidé mají zájem o demokracii a mají zájem i o média a my máme obrovskou povinnost vůči nim e, pracovat lépe. Samozřejmě existují také určitá mm, osobní, osobní, um, osobní názory a obavy. Já bych se vás také chtěla zeptat ještě na takzvaný whistleblowing – Zda je to podle vás důležité, zda tam můžeme učinit ještě více v této oblasti. A pak ještě mě zajímá téma eh, distribuce mm, novin zdarma třeba na letištích nebo ve vlacích. Protože chci říci, že existuje mnoho takových těchto mm, novin, které jsou dostávány zdarma, velice často právě zastávají různé ultrapravicové nebo extrémní názory. Uh, Například ve Spojeném království eh, jedne, jedno to periodikum bylo eh, rozdáváno lidem, dostávali ho vlastně mm, každý den přímo eh, na rohošku nebo na práh a ať už tedy ti lidé ho chtěli nebo ne, tak jak si ty noviny zkrátka dostali. Takže je to něco takového, že vlastně vy dostanete noviny zdarma a máte tedy mm, mnozí lidé věří tomu, že pokud jsou to noviny, pokud se to píše v novinách, takže to je pravda. A pak ještě poslední věc. Chci mluvit o tom, co se děje novinářům v Turecku. Kurd, kurdové nejsou, eh, nemohou informovat eh, ostatní kurdy ve světě, kurdskou diasporu o tom, jak, eh, co k čemu tam dochází, protože tam opravdu v Turecku teď dochází k velkému zadlačování, utlačování médií. Je důležité, aby, jste, aby novináři měli moc, aby měli mm, aby měli mm, jde, jde o to, že ti místní novináři chtěli informovat pravdivě a tím se stali nebezpečím mm, té vlády, která propaguje vládu pouze jedné strany v Turecku. Děkuji nyní Helga Trupe. Ano, děkuji, děkuji mm, za prezentace, které přednesly naše hosté. Když komise zveřejnila svůj návrh, který se týká reformy copyrightu, tak musím říci, že jsem se k tomu dívala, um, jsem se na to dívala kriticky, protože vlastně tam byly ty eh, tam bylo omezení těch linků. Teď vlastně vy říkáte, že vy to také nechcete, ale je důležité, že tam musíme opravdu silně rozlišovat mezi tím, jak zachovat možnost těch volných eh, odkazů a jak zároveň eh, omezit úlohu zprostředkovatelů nebo jak eh, regulovat tu roli těch eh, zprostředkovatelů. Myslím si, že tam musí být jasné definice. A chci se zeptat, zda v současnosti vy jste byli schopni definovat, kdy ten zprostředkovatel hraje nějakou aktivní roli, nebo kdy opravdu pouze přenáší pasivně obsah. Ještě bych chtěla dodat, že zde vidím takový jeden obecný politický problém na jedné straně chceme internet zdarma a na druhé straně chceme ale dobrou regulaci internetových monopolů, těch vyhledávacích monopolů. No ale jak to vyvážet, to je velká politická otázka. Zajímá mě, zda se k tomu můžete nějak podrobněji vyjádřit. A jak to napravit, tu situaci? jak, eh, jak vlastně ty dva cíle vyvážet, nebo jak, jak, jaký, jakou velk, velikost má každý ten cíl mít. Také jste hovořili o tom, že zde mohou být víceméně identické verze novin, mohou být na internetu a na, v té analogové verzi. Něco je placeného, něco ne. Já si myslím, že to je součástí toho problému, protože to samozřejmě opět vede k tomu, aby zprostředkovatelé se chovali tak, jak se chovají. A vy jste to vlastně řekli, e, tam vlastně ten, vy tam byste měli mít určitou výhodu toho, že, že tam tedy si zvyšuje ta návštěvnost, ale vlastně ten, ten podíl je velice malý, který z toho máte. Tak mám ještě jednu speciální otázku na pana Holdenese. Návrh komise na, tento, eh, na ten doprovodný na ten doprovodná ustanovení ohledně copyrightu, jste s tím spokojeni, nebo jako novinář, anebo si myslíte, že by tam měly být eh, eh, třeba lepší podmínky pro novináře, protože vy jste řekl, že chcete, aby tam byly lepší podmínky pro novináře, ale aby tam také byly i lepší podí- vlastně to postavení s těmi zprostředkovateli. Ale já chci říci, že s tím Německem Mm, ten německý zákon nebyl vždy mm, ve prospěch novinářů. la parola alla Commissione e vorrei dire solo due cose. Děkuji, slovo má komise samozřejmě. Ale chtěla bych ještě říct dvě věci. Já naprosto stílím to, co řekli i kolegové a proto bych chtěla položit následující otázku. Jaký je váš přístup se tedy ukázat nové, chceme ukázat nové tedy přístupy, eh, učinit nové platformy odpovědnějšími, ale máte nějaké specifické návrhy k tomu, jakožto združení eh, redaktorů? A také samozřejmě, jaká by měla být odpovědnost redakční, pokud jde o obsah, když něco tedy připravujeme v rámci redakce. A pak, pokud je o obsah eh, ve směru k uživatelům, co zde dělat? Byly zde představeny různé návrhy eh, zpravodaji a tak trošku jsme se pokusili anticipovat ty výzvy, předjímat je. Je to samozřejmě diskuse, která si to hodně žádá, ale možná, že v komisi teda se ještě nepokročilo a v našem výboru asi také ne, ale udělali jsme už i eh, velký pokrok eh, ve dvou aspektech a je tady možnost tedy dát větší odpovědnost platformám, pokud je o sdílejí videí, pokud je o lživé a klamavé informace, jakým způsobem se zachází s nezletilými, takže celou řadu aspektů jsme probíhali, probírali. Vy, pane kolego, říkáte, že vydavatelský sektor není v krizi, že se musí přizpůsobit situaci. Ano, ale ta problematika prekarizace, vlastně postavení novinářů, to je závažná otázka. Samozřejmě jsou tady problémy konkurence a neměla by tato konkurence vést k méně investicím do novinářů, do jejich tedy profese, protože potom by ta situace byla velice nerovnoprávná mezi jednotlivými eh, tiskovinami a to by asi nebylo dobré. A zase tady máme tedy tu váhu internetu. A teď pokud jde o kvalitu, tak to možná asi neodpovídá tomu, co může nabízet tištěný tisk, psaný tisk. Takže pan Tohel, pokud jde o jednotu autorských práv a e, generální ředitelství, prosím. Just, uh, I mean, some, uh... Možná Jenom několik bodů stručně. E, samozřejmě ta diskuse je velmi relevantní pro politu komise v oblasti médií, DG Connect a především návrhy, které jsou na stole k autorským právům. Samozřejmě jsme na začátku legislativního procesu, takže tam jistě budou příležitosti k podrobnějším diskusím, především k autorským právům. Um, už bylo řečeno, jak dimenze nebo hledisko autorů, tak vydavatelů, ehm, investorů eh, při vytváření kvalitního žurnalismu jsou jádrem naší mediální politiky a našich nedávných návrhů o copyrightu. Toto je velmi důležitá oblast. Souvisí to s nejnovější částí mm, návrhu, kterou jsme, dali, eh, kterou jsme zveřejnili v tom smyslu, že většina toho balíčku je v podstatě aktualizace. Se, stávající situace je důležité, protože věříme mm, v současném systému internetové ekonomice je důležité, aby existovaly autorská práva na evropské úrovni, aby byla podpora investic do kvalitního obsahu. Nejde tedy, není to otázka obrany vydavatelů nebo novin jako takových, ale podpory investice do tvorby obsahu. To je důležité. A to nám pomáhá vysvětlit náš postoj. V tom našem návrhu o autorských právech je něco, co už existuje v jiné oblasti kreativního průmyslu. Takzvaná e, sousední práva, to je právo, které je svěřeno vydavatelům jako investorům do obsahu, což mm, přizpůsobujeme právům novinářů a autorů kteří nejsou ovlivněni um, zavedením tohoto sousedního práva. My jsme se rozhodli, že přijdeme s tímto návrhem proto, částečně, protože máme zkušenost eh, ze španělská a Německa, eh, kdy to španělské a německé právo bylo něco jiného, technicky vzato, než to, co dává, navrhuje komise, ale rozhodli jsme, že do tohoto návrhu mm, dáme specifickou roli online tisku. Eh, jde nakonec o to, že po léta s rozvojem internetu došlo k vytváření si komoditního využívání tiskového obsahu online specificita toho, jak se novinový obsah používá online. Nejenom search, nejenom vyhledávače, ale řada poskytovatelů služeb často používá obsah tisku v šedé zóně. Extrakty, kousky, opakování, sestavování. To je specifické pro online obsah tiskový. A to se snažíme, na to se snažíme reagovat. To už bylo řečeno, ale my jsme zdůrazňovali, že doufáme, že toto e, nijak neovlivní hyperlinky, nijak se to nedotýká, nijak to nemění působnost mm, autorského práva například z hlediska těch snippetů a podobně na diskuse. Už existuje judikatura, e, kritéria, e, co je relevantní pro copyright v případě kopírování extraktů. To je něco, co nebudeme měnit v tomto návrhu. Nakonec tedy je to každopádně návrh, který je nový. Můžeme to pro, o tom diskutovat, ale nesouhlasíme s určitou kritikou, která souvisí nejenom k, z hyperlinky, jak se to eh, objevovalo v diskusi, ale budeme ještě mít příležitost to prodiskutovat v příštích měsících k sousedním právům. Podle našeho názoru je to jiná diskuse než výjimka z odpovědnosti pro poskytovatele internetových služeb, což je něco, co může nebo co se může stát předmětem diskusím dalších opatření v případě autorských práv, ale ne příliš využívání obsahu online. Já jsem nikdy neslyšel například Google News, že by mm, využívali nebo že by mohli využívat obsah novin online z důvodu výjimky z odpovědnosti. Takže ta diskuse je spíše o podmínkách, za kterých um, je možné sdílet obsah online. Um, now, as I said, uh, this is something which, uh, for sure, I mean, we will be discussing more uh, in, uh, in the legislative process, but, uh, but it's clearly, I mean, uh, there is an overall policy objective behind this, uh, which. Uh, až budeme hovořit o dalších cílech, ale myslím si, že to zachází ještě za více za tu situaci, která se týká speciálně vydavatelů. Píše se jedná obecně i o ochranu investic se týče autorského práva, tady asi můžu skončit. Ehm, jedna věc tady byla řečena k audiovizuálním mediálním službám. Tady byly určité obavy, že nová pravidla, která jsme dali na stůl k používání i reklamy, ehm, by mohly negativně, by mohly negativně ovlivnit novina. My si to nemyslíme, protože, jak víte, tak pravidlo 20% limit na reklamu v podstatě změnil situaci tak, že to umožní ehm, lepší distribuci reklamy během dne, ale nevede to ke eh, zvyšování množství reklamy, takže by tady neměl být negativní dopad na mm, noviny, například jako konkurenci reklamního průmyslu. To je věc, kde už jsme měli možnost to vysvětlit v minulosti. Myslím, že to je všechno, je to velmi zajímavé, zajímavá diskuse a doufujeme, že budou další možnosti se vrátit k tomuto návrhu Mm, autorskému právu. Děkuji komisi a nyní dám slovo našim hostům. Chcete začít, pane kolego? no, um, I shall try. Dobře, no tak mě by to trvalo tak zhruba hodinu, kdybych to chtěl všechno zodpovědět. Vezmu to odzadu. Jeden z takových nedostatku toho německého zákona, to se ptala paní Helga Triple, tam eh, šlo o to, že tam nebyly specifikované platby pro novináře. Komise o tom hovořila třeba o těch sportovních událostech a tak dále. Samozřejmě, že tam jsou investice, investujeme tam eh, čas, často investujeme vlastně mnoho let tím, že si snažíme vybudovat dobrou pověst. A třeba jako novinář na volné noze tři dny strávíte psaním nějakého článku a pak teprve vlastně musíte někoho najít, kdo vám to vydá, pokud má vůbec o to zájem. Takže to je taky určitá taková investice. <clears throat> Je důležité, aby to byla ochrana toho autora samotného. Novinář o tom hovoří, ale pak je zde mezinárodní právo, které třeba se týká um, hudebního práva, pokud chcete použít eh, jako tu hudbu nebo nějakou tu píseň, tak nejprve vlastně, než vůbec hovoříte, eh, vlastně nehovoříte konkrétně s těmi skladateli, ale vlastně hovoříte s nějakou tou organizací. Musí tam být vlastně, nebo je tam určitý efekt vrátného, musí tam být ochrana těch práv Pokud, ten, pokud s tím eh, návrhem se bude pokračovat a pokud někdo najde nějaký dobrý způsob, jak bojovat proti monopolům, tak je naprosto zásadní, aby, aby tam bylo opravdu právo pro jednotlivého, eh, pro individuálního novináře získat nějakou odměnu, nějakou kompenzaci prostřednictvím těch eh, agentur pro kolektivní zprávu práv. Pak Julie Ward položila otázku, myslím si, že v Liverpoolu rozdávat eh, deník Sun, to je opravdu dost tedy uh, hloupé nebo riskantní. Nevím, zda sebou nemají ty novináři, poslič, eh, ti posličci nějaké bodyguardy. Myslím si, že ten tiskový zákon ve Spojeném království to by byla asi dlouhá podrobná debata. Pak jste se také ptala, jaký máme názor na tzv. whistleblowery. Je důležité, aby lidé mohli mít možnost důvěrně, důvěrně eh, informovat novináře o něčem negativním, k čemu dochází, aniž by vlastně přišli třeba o svou kariéru nebo aby eh, byli prozrazeni. Už jsem také říkal, že jsem se účastnil nějakých jednání ve Westminsteru. Eh, tam celkově já mám pocit a souhlasím s Ross Andersonem, který je kembridským profesorem počítačů, že novináři by vlastně se měli držet eh, techniky doby bronzové. Um, i, že vlastně by se neměly používat žádné moderní eh, technologie, aby vlastně ne- nemohlo dojít k tomu, že vás třeba někdo bude odposlouchávat u toho, když vám ten eh, člověk sděluje nějaké informace. Um, ehm, pak k těm dalším věcem tady samozřejmě musíte více chápat, jak to vypadá eh, vlastně s politikou nebo v souúrovní manipulace v některých zemích. Pak pan Malteze, děkuji za tu otázku. Pan Malteze už to tady není, ale já souhlasím téměř se vším, co řekl. Paní Frhajen, vy jste se ptala na pokles kvality já si myslím, že mm, to záleží na různých eh, novinách. Například, když pracujete v určitých britských novinách, tak je to určitě jiné, než zase třeba pracujete v jiných eh, nějakých eh, úspěšných periodikách. Myslím si, že celkově v Británii ta, na ta média to dost dopadlo. Můj kolega pracuje ve vydavatelství, které vydává asi 11 eh, novin v Londýně. Mm, informují více než, nebo mají čtenářskou obec, asi tři a půl milionů mm, čtenářů. A nedávno museli stávkovat, protože se vedení, vedení eh, se snažilo um, zmenšit počet novinářů a přitom tam bylo pouze 8 novinářů, kteří měli tedy na starost těch 11 uh, eh, titulů a ti lidé navíc pracují opravdu za směšné peníze. E, to jsem také už zmínil. To už je také problém, který trvá mnoho let, ale je to stále horší a horší. Pak jsou tam také, e, pokud chcete, vůbec se chcete stát novinářem, tak musíte mít tedy hodnou maminku a tatínka, kteří vám zaplatí vůbec ty, e, ta studie nebo nějaké stáže, abyste vůbec se vlastně do té mm, profese dostali. A velice mnoho lidí mm, pracuje pouze jako stážisté. No a myslím si, že ta asi ta nejúspěšnější vydavatelství se snaží ukousnout se z toho koláče co nejvíc. Snaží se vlastně získat i ty platby, které eh, dříve nám parlament přislíbil, nám jako novinářům, abychom dostali určitou kompenzaci za využívání, za další využívání našich eh, děl, našich článků ale v podstatě, když, jdete, když chcete pracovat pro média, tak eh, to bývá tak, že jste, mm, dostanete smlouvu, kterou tedy buď podepíšete, nebo máte smlu, a kde se vlastně vzdáváte ve všech svých práv ve prospěch eh, Roberta Murdoka. Mm, myslím si, že bychom opravdu se měli zabývat otázkou novinářství, kreativních, eh, kreativní práce nebo i mm, práce v oblasti zábavního průmyslu. Protože pokud už parlament se rozhodl, že tam vlastně je určitá kompenzace pro ty autory, tak by se to mělo dodržovat. Děkuji. A teď kdo chce další? Pan Dodenc. Děkuji. Eh, máte pravdu, že novinářina je vždy takový balíček. Koupíte tištěný produkt, i obsah, i reklamu na auta, reality, dating nebo cokoliv. Digitalizace obsahuje určitý proces rozvazování těchto balíčků. To znamená, že můžete se dostat k obsahu bez reklamy nebo uh, classified reklamy i v analogovém světě bylo snadné prodávat jeden produkt klientům. V digitálním světě není tak snadné prodat jen konkrétní článek konkrétnímu člověku za určitou cenu, protože je k dispozici tolik informací zdarma na internetu, takže je obtížné přesvědčit zákazníka, aby za to platil. Od té doby samozřejmě noviny jsou mnohem tenčí než v minulosti. My jako Mm, vydavatel časopisů, eh, tak nás to tolik nepálí, protože jsme nikdy neměli tolik eh, reklamy. Ale pokud existuje trh online pro, klas, eh, pro na reklamu, tak, bychom mě tak by je třeba investovat, protože to alespoň částečně souvisí s tímto vývojem. Druhá otázka se týkala práv vydavatelů. V Německu máme, nebo německá legislativa v roce 2013 zavedla určitou ochranu pro vydavatele. Někteří z vás si pamatují, jak to dopadlo. Někteří vydavatele, včetně mé společnosti, se spojila k nějaké eh, sběrné společnosti, výběrčí společnosti. Ehm, a Niji Media a dali jsme jim mandát, aby uplatňovali naše práva. Google zareagoval a řekl, že všichni eh, vydavatelé vydavatel Media explicitně se musí vzdát eh, žádosti na, o kompenzaci, jinak Google omezí jejich obsah, který ukazuje ve svých výsledcích vyhledávače. Vydavatele byli donuceni akceptovat vzhledem k obrovské ztrátě eh, internetového provozu, který by měli eh, kartelový orgán řekl, že to je v pořádku, že Google neporušuje kartelová právo, takže výsledek je, že německé řešení nesplnil žádný z cílů mm, legislativy při mm, vypracování tohoto zákona. My jsme pak přerušili kontrakty s VG Media, abychom vyslali signál do Bruselu. Pokud se chcete vyhnout stejnému osudu, tak byste měli se pokusit vyhnout těm chybám nebo slabinám toho německého zákona. A já jsem tedy připraven to podrobně popsat, co se tam přesně stalo a jak to evropské řešení by mohlo vypadat podle nás, které by bylo efektivnější než ta německá, to německé legislativní řešení. Děkuji, pane Duns. Pane Zahon. Děkuji. Já bych se chtěl vrátit k směrnici AVMS. Pan Kosta měl otázku na odpovědnost vydavatele, jak um, se dívat na platformy sdílení videí, zavádění odpovědnosti vydavatele, protože to zavádí funkci filtru, takže to je uh, určitá gatekeeper uh, a měli bychom se držet tedy uh, té směrni, toho, co ta směrnice stanoví. Pak tam byla uh, na to 20% pravidlo. My jsme udělali analýzu. My si myslíme, že flexibilizace těch 20 v AVMS bude mít negativní dopad na výdaje na reklamu v tisku, takže bychom chtěli zachovat tu část tak, jak teď je ve směrnici AVMS. Mediální gramotnost. Tady je mnoho projektů v celé Evropě pravděpodobně je asi dobré ty věci spojit a mm, činit je ještě efektivnější. Máme tedy členy v různých zemí, kteří pracují ve školách, spolupracují s dětmi, jak je tedy, tedy učit děti číst a mm, noviny a jak psát články do novin. To je tedy velice Eh, vítaná připomínka. Eh, autorská práva, Sebastian Duden už k tomu řekl mnohé. Já chci poděkovat za příležitost se podělit o některé naše názory a dát vám nějaké náměty toho, jak se sektor vydavatelství rozvíjí. Děkuji našim hostům. Myslím, že to byla jasná prezentace vašich zájmů, co byste si přáli. Myslím, že jsme se vrátili k našim interním konfliktům. co tady různí aktéři, kteří mají různé zájmy, takže my na tom budeme tvrdě pracovat v příštích měsících. A mm, vám děkujeme, že jste mezi nás přišli, že jste eh, přišli se vašimi příspěvky a prezentovali je a budeme pokračovat podle našeho pořadu jednání. Děkujeme.

Ano, děkuji, takže kolegové, kolegyně, můžeme pokračit, pokračovat v naší práci. Chyb, zbývají nám ještě dva body. Než tedy přejdeme k návrhu absolutoria, tak jsem vám chtěla sdělit, že náš kolega Džambalský bohužel mezi námi nemůže být, <clears throat> protože je nemocný, má chřipku a nemůže tedy ani mluvit, protože ztratil hlas. Takže pokud ho někdo z kolegů může nahradit, tak prosím dohodněte se, kdo by to mohl být. Nebo můžeme si samozřejmě vyslechnout jeho zprávu příště. My jsme se bohužel dověděli až teprve dnes, že kolega nebude přítomen. Takže pokud je o pozměňovací návrhy, budeme muset dát kratší eh, lhůtu a potom bude prezentace během našeho zasedání. Takže nemáme žádný výběr, protože nikdo z kolegů tady ani není, takže bohužel. Dozvěděli jsme se to skutečně před chvílí, takže jediné, co můžeme udělat, že to přesuneme na příští schůzi. Pokud s tím souhlasíte, tak přejdeme rovnou tedy k absolutoriu. Za rok 2015 samozřejmě. Víte, že jsem tentokrát zpravodajkou. A také i pokud jde o tedy ten návrh stanoviska. Zcela jistě jste se mohli s tím návrhem seznámit, který jsem už předložila. Chci zejména zdůraznit, že rok 2015 to byl druhý rok, kdy byl aplikován druhý rok víceletého programu můžeme konstatovat, že došlo k podfinancování některých programů. To bylo zcela evidentní v roce 2015, co se týkalo kreativní Evropy a Evropy pro občany. A já jsem se snažila udělat vše, co bylo v mých silách, aby byla navýšena tato uh, finanční částka. Stejně tak pokud je o Erasmus+, tak víte, že v roce 2015 byl pozastaven tento program účasti mládeže v Řecku, ale naštěstí jsme mohli tedy toto přerušení obnovit, tedy pardon, obnovit ten program a zrušit přerušení. A rovněž jsem zmínila už i důležitou aktivitu příslušných oddělení, které to udělali, ale na druhé straně se říká, že je tady obrovská byrokracie, že jsou velké problémy s zaváděním eh, systému a zlepšování strategií. Dále, pokud je o další důležitý bod, na kterém trvali jednotliví protagonisté, tak eh, v roce 2015 byly zmiňovány rezervy velké, pokud jde o způsoby provádění plateb, konkrétně u programu Mládež. Dále v tom našem návrhu jsme znovu zopakovali již jeden návrh, který jsme dělali u paušálních plateb. Eh, to znamená, aby ty způsobilé výdaje byly propláceny formou paušálních a jednorázových pladeb, aby to bylo plynulejší. A myslím si, že to bylo velmi důležité v roce 2015. A pak ještě jedna otázka týkající se čtyř evropských škol v Bruselu. Jsou skutečně přeplněné dětmi. A já velice vítám, že belgická vláda nám dá k dispozici ještě pátou evropskou školu od roku školního 2019-2020. Já samozřejmě jsem neměla moc eh, vymezeného prostoru k tomu, abych vše popsala, ale samozřejmě mohu vyzvat eh, kolegy, jednak stínové zpravodaje, aby se k tomu vyjádřili. Eh, Děkuji. Myslím, že tato zpráva o tom absolutoria je víceméně formální akt, nicméně je možné tady na něco upozornit, co se týče obsahových otázek. Si správně řekla, že počet eh, zamítnutých návrhů pro, pro občany i mm, další eh, ukazují, že jsou ty prostředky příliš nízké, což je správné. Samozřejmě v této souvislosti bychom měli říci, že sice vítáme, že prostředky na Erasmus Plus jsou zvýšeny, což také díky eh, vynikajícímu vyjednávání v našich zástupců v trialogu, nicméně prostředky jsou stále příliš nízké. I tady se musí zamítat dobré projekty, protože prostě prostředky nestačí. Já eh, stále zvažuji, zda v této souvislosti bychom neměli upozornit, že za ty prostředky, které jsou nyní k dispozici na Erasmus+, by mm, se neměly vydávat eh, nějaké eh, jiné věci, pokud bychom to dělali, tak by to museli být peníze navíc. Není možné, aby komise e, zase brala něco z Erasmus+. plus. To by byl efekt toho, že 200 milionů navíc by se nivelizoval a nakonec bychom neměli ani to, co doposud. Proto to nemůže být v našem zájmu, nemůže to být v zájmu Erasmus Plus a všech mladých kteří využívají toho programu a doufejme v budoucnu ještě budou. Ano, to je právě příležitost, aby se toto všechno připomnělo a já chci říci, že těch 200 milionů navíc pro rok 2017 nejsou tady na stole. Máme zatím jenom 50 milionů navíc, pouze 50 milionů ve skutečnosti pro ten rok 2017. Takže bychom měli ještě žádat, ne? Ne navíc, aha, ne navíc. Takže bychom je měli věnovat na Erasmus a neměli bychom využívat Erasmus jako pokladnici sloužící i k dalším účelům. Pokud chceme dělat něco jiného, tak musíme žádat o prostředky navíc. Prosím další. Formalnej. Musíme pamětat, že my jako parlament jesteśmy tylko jedną trzecią tego składnika projektu e, opiniowania całego budżetu. My jako parlament jsme pouze jedna třetina rozpočtového orgánu, to je samozřejmě komise a rada. Ale těchto 30% je málo. My rozhodujeme o velice nízkých kvótách a máme co dočinění s porážkou v Junkrově plánu jsou ty prostředky na kulturu kráceny a nemáme žádnou možnost eh, na těch eh, fondech participovat. Nyní však eh, se k tomu ještě přidala kultura. Jde o kreativní průmysl, Junckerův plán by měl také tento eh, průmysl financovat, ale nemáme žádné konkrétní úkoly k financování. Je tady tedy teoretická možnost, která se nevyužívá. Za druhé jsou také eh, nápady ukončit Erasmus, plus to je extrémní návrh Erasmus Plus byl zachráněn, nebyl ohrožen a finanční likvidita se zlepšila. To je samozřejmě příliš málo. Nicméně, já bych nechtěl tuto situaci podceňovat. Po všech sporech s rozpočtovým výborem, s Evropskou komisí vidíme, že když eh, hodně požadujeme, dostaneme velice málo, takže musíme na těch, těch prioritách zdůrazňovat, že jde o kreativní Evropu, Erasmus+, o Evropu pro e- občany a musíme požadovat nové finanční projekty na pilotní projekty. Podíváme se, co se stane v roce 2017. Na příští rok máme lepší výsledek než do posud tohoto stanoviska. To, e, ten pokrok není uspokojivý, protože prostředky, o které žádá, žádáme, jsou velmi malé e, v tom poměru k rozpočtu. Eh, ta mm, eh, každoroční inflace může ty kvóty ještě zhoršit, takže a poslední problém, investice do kultury. Já se domnívám, že zde dojde k chybě um, linii mezi komisí a radou. Mnoho vlád v Evropě nemají ambice investovat evropské prostředky do kultury. V roce 2014 a 2015 jenom polovina vlád eh, považovala, uznala kulturu jako něco, co vyžaduje evropské prostředky. Řecko byl špatný, negativní eh, případ, ale je jich víc, kdy kultura není považována za příležitost k investicím. K té zprávě samotné nemám žádné připomínky. Dobře, takže <clears throat> vše už zaznělo. Já mám také několik návrhů na pozměňovací návrhy, ale je důležité si připomenout, že v roce 2015 jsme třeba nevyužívali ještě nový nástroj eh, v rámci kreativní Evropy, <clears throat> takže tam jsem na to chci upozornit. Také můžeme hovořit o fondech EFSI i v souvislosti s kulturou. Pan komisař Ettinger také hovořil o tom, že platforma Kreativní Evropa by mohla právě čerpat prostředky z fondu EFSI, že by tedy mohla hledat nové finanční zdroje. No a co se týče bodu 3, nebo tam se tady hovoří o tom programu Evropa pro občany a kreativní Evropa, chtěli bychom zvýšit laťku Myslím si, že vzhledem k migraci musíme tento program posílit. Lhu 6. prosince je lhuta pro um, podávání pozměňovacích návrhů a 24. ledna se bude hlasovat. No a jak už jsem říkala, pan Čampacký um, z důvodu nemoci je nepřítomen, takže jeho bod eh, bude eh, projednán až příště, pak tam tedy bude krátká, pouze krátká eh, lhuta na ty podmíněvací návrhy, ale to se nedá nic dělat. Takže